Buongiorno a tutti. Dobrý den, dámy a pánové. Zahajuji toto důležité odpolední sezení výboru ITRE, kdy máme k dispozici tři a půl hodiny na naši práci, to znamená do 18.30. Ráda bych všem přítomným připomněla, že toto slyšení se bude dělit na čtyři části. Open Internet, Single EU Authorization, Spectrum a Roaming. Navrhuji, abychom rovnou zahájili naši práci, tím také doženeme těch pár minut, které jsme ztratili na začátku a já rovnou dávám slovo paní Pilar de Castillo, která je zpravodajkou pro balíček telekomunikací. Prosím, Pilar. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vítám i svým jménem všechny přítomné na tomto slyšení, které se týká návrhu. Komise o opatřeních týkajících se Evropského jednotného trhu elektronických komunikací. Máme tady tady čtyři důležité oblasti, čtyři důležitá téma. Jsou to nařízení, týká se to různých oblastí. První se týká tady toho tématu Open Internet, otevřený internet. Tady máme tři řečníky. Jako první Erik Debroek ze společnosti Orange, dále pan Lutrek ze společnosti ACE Jean Quizner, což je e, zástupce ředitele ARD, Liaison Office, styčné kanceláře ARD. Takže rovnou dávám slovo panu Debrokovi. Děkuji. V první řadě bych chtěl poděkovat e, výboru ITRE, paní předsedkyni Sartory a paní zpravodajce Del Castillo za to, že uspořádali toto veřejné slyšení ke stávajícímu návrhu. Také děkuji i výboru IMCO. Já tady hovořím jménem operátora sítě pro internetový přístup Pojďme dále, zkusíme přepnout prezentaci. Ano, už to funguje. Tak. Úvodem bych chtěl říci, že e, úkolem operátorů je spravovat síť pro spotřebitele, pro všechny zákazníky. Měli bychom jim dodávat co nejširší připojení k internetu pomocí dnesních technologií XDSL a 3G a také nová média, různá vlák, optická vlákna a podobně. Telekomunikační průmysl investuje více než 10 svého obratu. To je jenom tak na okraj. Dobře, zkusím zpomalit, říká řečník. Náš sektor je sektor infrastruktury, který investuje nejvíce v celé Evropě. V rámci těchto sítí telekomunikační operátoři navrhují dvě, dvě kategorie. Jednak eh, eh, tady máme internetové služby, nejsou tady žádné eh, konečné služby v otevřeném internetu a také dopravní routing. A rovněž takzvané nastavení nejlepších služeb Kromě toho internetového přístupu, tak operátoři také nabízejí určité specializované služby, které vyžadují určitou konkrétní úroveň výkonnosti. pravidla jsou to e, IP, televizní služby, telefonické služby, specializované služby a internetový přístup, to jsou doplňkové služby, doplňková hodnota pro tyto spotřebitele a investice do sítí jsou přínosné pro všechny. Takže například investice do sítí pro vysoko, televize s vysokým rozlišením jsou přínosné pro všechny díky efektivnímu řízení infrastruktury konkurenčním světě telekomunikační operátoři se musí ze všech sil snažit, aby poskytovali co nejlepší služby, aby dokázali si udržet a přitáhnout zákazníky. Ale ne všichni zákazníci mají stejné potřeby, ne všichni zákazníci využívají stejné služby ve stejnou dobu, ne všichni zákazníci mají stejné vnímání služeb. Tudíž eh, alokat, náležitá alokace sítí, mm, díky tomu je možné, aby to vše bylo náležitě poskytováno. Musí se tedy náležitě zpravovat a řídit ten tok na těch sítích. Orange obecně podporuje návrhy na otevřený internet příslušných nařízeních. Nicméně chtěl bych k tomu doplnit čtyři věci. Jednak Zákazníci potřebují spolehlivé a kvalitní informace, aniž by byly ale zavaleni daty. Návrhy, které navrhuje pan Alvo o rychlosti přístupu, jsou určitě krokem kupředu a odpovídají lépe realitě. Druhý návrh. Navržené principy o zprávě sítí jsou také přiměřené. Na druhou stranu seznám dostupné praxe by se neměl omezovat a měl by tady být ponechán prostor pro zamezení zácpy, aby nedocházelo k zádrhelům. Konečně dynamická alokace je klíčová pro efektivní využití zdrojů a pro optimalizaci investic. Vítáme návrhy paní Del Castillo této věci. Za čtvrté, byli bychom rádi, kdyby, eh, nebo respektive je potřeba ještě se věnovat definici specializovaných služeb. Znění pana Ivo, který hovoří o tom, že specializované služby poskytují telekomunikační operátoři a spoléhají na kontrolu mm, přístupu ke službám, by měly být zárukou, by měly zajistit přístup uživatelů. A konečně navrhujeme, eh, podporujeme vaši zprávu, včetně seznamu cílů, které by měly být do budoucna přeskoumány. A doufáme, že ten proces bude spuštěn ještě do konce roku 2014. Klíčovým tématem budoucího přeskumu jsou je stejná služba, stejné principy, zatímco internetový přístup a doplňkové služby většinou to vnímáme doplňkově a některé služby, jako třeba hlasové služby, nahrazují specializované služby operátorů. Tady tyto eh, doplňující služby zatím unikají telekomunikační regulace, například pravidla o tísňových eh, voláních nebo e-privacy. Zatím jsou problémy s oblastí bezpečnosti a vynucování. To vede také Eh, k nekalému zkreslení hospodářské soutěže. Proto bychom měli určitě vylepšit definici elektronických komunikačních služeb, protože ta pochází z roku 2002 a je zastaralá. Děkuji za vám za pozornost. Thank you eh, very much for the focus. Eh. Děkuji mnohokrát za velmi dobrou prezentaci. A e, teď si vezme slovo náš další host, a to je Benoit Lutrel, generální ředitel společnosti Arcep. Dnes nebudu hovořit za Arcep, ale za RES. To je regulační evropský orgán. Děkuji za tuto příležitost, že zde mohu prezentovat stanovisko Evrasu z hlediska neutrality sítí. Ve dvou etapách bych chtěl připomenout práce, které proběhly a pozici Euresu ohledně neutrality sítí. Tato instituce už pracuje několik let na toto téma. A také bych chtěl analyzovat e, návrh Evropské komise jménem Eures. Eures jako všechny zainteresované subjekty ví, že přístup k internetu je největší výhodou evropských občanů od začátku tohoto století, od konce minulého století. A cílem veřejné politiky je zachovat tento výdobytek a rozvíjet ho. To je podstatné. Dále musíme připomenout, že operátoři telekomu jsou součástí řešení. Pokud dnes máme takový úspěch internetu, používání našich služeb, je to proto, že telekomunikační průmysl dokázal vyvíjet eh, tyto sítě a zajistil synergii s uživateli, což zajištilo obrovský nárůst jak z hlediska mobilních přístrojů, tak fixních, a to napříč celou Evropou. Nicméně, regulační orgán musí sledovat také legitimní znepokojení, které se objevilo a které spočívá v tom, že určité postupy, určité zprávy těchto sítí by mohly ohrožit e, otevřený internet musíme připomenout také, a Eures to řekl několikrát, že zpráva sítí, zpráva fungování těchto sítí souvisí úzce s aktivitami operátorů a je tedy v tomto ohledu nutné skloubit všechny tyto služby, nejenom přístup k internetu. To znamená, je tady podmínka, která spočívá v tom, že je nutné sladit zprávu pohybu těchto dat. Pravdou je, že některé postupy mohou být zdrojem problému. A proto je nutné, aby veřejné orgány do toho zasáhly. Eura v současnosti vytvořil jasný rámec, kde řekl, že eh, otevřený internet musí existovat, je to politický cíl. První oblast, kde jsme působili, je zajišťování správného fungování trhu. Spotřebitelé, evropští občané jsou fenomenální silou trhu, pokud ovšem trh funguje dobře. Takže naše instituce zde uplatňuje princip velmi výrazné transparentnosti, která musí být reálná a musí se přesně vědět, jaká je nabídka operátorů telekomu eh, v Evropě a jakým způsobem se spravují tyto sítě. Tak, aby si spotřebitel mohl vybírat a případně změnit operátora to předpokládá monitorování kapacity uživatelů měnit operátory. Náklady by neměly být příliš vysoké. Druhá oblast. To je dohled. Dohled ze strany regulačního úřadu, který se snaží zjišťovat, jaké postupy se používají, a to proto, aby, pokud to bude nezbytné, eh, bylo možné zasáhnout. A poslední bod. Regulační úřad musí mít možnost intervenovat ale musí dělat analýzu případ od případu, tak aby se skutečně přesvědčil, že daný postup vede k problémům nebo nevede k problému. To předpokládá uplatnění celé baterie testů, zjistit, jaký je konečný účel takových postupů. Dále je nutné také ověřit, zda je to přiměřený postup, zda se neobjevuje diskriminace a podle výsledků těchto testů, které musí být realizovány případ od případu, je možné uvažovat o intervenci regulačního úřadu. Konstatuje, že globálně návrh Evropské komise vychází ze stejné logiky a naše instituce, to není tajemství, nebyla příliš nadšená z hlediska eh, tohoto bodu v návrhu Evropské komise. Nicméně jsme dospěli k závěru, že návrh je dobrý a samozřejmě každý legislativní text se může zdokonalovat, ale celkově se domníváme, že Evropská komise navrhla dobrý návrh a jsme tomu rádi. Princip jasné identifikace specializovaných služeb, přístupu k internetu, jasná, široká definice, která umožňuje rozlišovat tyto dvě oblasti a jasný cíl, to je tedy výhodou tohoto návrhu. Samozřejmě, že není možné nějakým způsobem spochybňovat otevřený internet. Tento přístup je zcela rozumný, musí se posilovat transparentnost, také schopnost spotřebitelů měnit operátora. To vše je součástí tohoto návrhu. Abych rychle uzavřel své vystoupení, tak bych ještě udělal několik drobných poznámek. Právní nástroj, který byl vybrán, směrnice, nařízení, zde se navrhuje nařízení. To je vhodné, pokud vycházíme z toho, že zde musí být jasný cíl veřejné politiky, je jasný cíl intervenování regulátorů ale zároveň zde musí existovat nezbytná flexibilita, tak aby bylo možné přizpůsobit tyto principy velmi odlišným případům. Bohatství Evropy je právě její různorodost. A i tyto trhy jsou regulovány dosti harmonickým způsobem, ale situace zůstávají odlišné. Musí tady existovat tato schopnost přizpůsobit tyto principy specifickým případům. A další dimenze, která zde existuje, je vývoj, velmi rychlý vývoj těchto trhů. Internet se velmi rychle vyvíjí a postupy, které existovaly eh, před dvěma roky a byly vnímány jako eh, postupy, které nevedou k zneužívání, tak tyto postupy se nyní mění, díváme se na ně jinak a eh, přístup se také mění a například specializované služby eh, se budou jistě objevovat budoucnosti takové, které nyní ani neznáme. Takže musíme zde ponechat tuto flexibilitu, pokud používáme nařízení. A druhá připomínka. Ta se týká provázanosti jednotlivých institucí, to znamená BEREKu, eh, regulátorů a Evropské komise. V naší instituci jsme přesvědčeni, že pokud návrh Evropské komise je dobrý v tomto ohledu, tak je to proto, že vycházel z práce naší instituce. Naše práce je velmi různorodá, velmi bohatá a podařilo se nám zmapovat problémy a zmapovat také oblasti, kde je nutná flexibilita. Takže Dobrý postup je, že komise se inspirovala Euresem. Tady je otázka, je to tak správné? Mají se z toho vyvodit jakási trvalá pravidla? Tu odpověď nechám na vás. Děkuji. Uh, Děkuji a další panelista je pan Jacques Wiesner, což je zástupce styčné kanceláře ARD. To je eh, německá vysílací společnost, takže to uslyšíme věci z jiného pohledu. Děkuji vám za pozvání k dnešnímu slyšení a také možnost eh, prezentovat pohled ARD, který, jak bylo řečeno, je Eh, jednou z veřejnoprávních stanic. Internet, jak bylo řečeno, je pro nás čím dál tím důležitějším kanálem eh, vysílání našeho obsahu eh, v rámci veřejnoprávní služby. Z našeho pohledu je otevřený internet založený na principu nejlepší možností je pro nás prostředkem k kulturní a lingvistické diverzitě a tak dále. Obecněji ovšem, jakožto poskytovatelé obsahu, se shodujeme s řadou dalších poskytovatelů obsahu, eh, pokud se týče jejich poskytování na internetu. Síťová neutralita je předpokladem zachování bezpečné a férové konkurence a také to umožní podávat nám na eh, net více obsahu a otevře to přístup pro další hráče. To je samozřejmě důležité ještě z řady dalších důvodů. Z našeho stanoviska je zásadní, říci zcela otevřeně, že otevřený internet musí zůstat normou, zatímco specializované služby jsou výjimka, která nesmí eh, bránit v existenci otevřeného internetu. My tedy nejsme proti specializovaným nebo takzvaným řízeným službám, ačkoliv eh, jejich definice eh, nám se jeví poněkud nejasná. My také používáme řízené služby. Jako ARD máme za úkol eh, šířit, eh, šířit programy mezi maximální počet příjemců a k tomu tedy používáme také platformy IPTV. Nicméně naši občané musí mít vždycky možnost neomezeného přístupu ke všem službám a k veškerému obsahu prostřednictvím otevřeného internetu. Toto je zvláště důležité v situaci, kde dochází k zintenzivňující se vertikální integraci telekomunikační společnosti, Poskytují více služeb, více eh, infrastruktury a některé vyžadují také obsa- určitou obsahovou kon- eh, exkluzivitu. A to je možná pro ně určitým lákáním k tomu, aby diskriminovali ostatní providery nebo poskytovatele eh, a na jejich úkor prosazovali vlastní obsah. Z těchto důvodů eh, vítáme to, že poprvé se u nás dávají Eh, se hovoří tedy o nediskriminačním internetu. Domnívám se, že návrh komise je třeba v mnoha bodech zlepšit. Za prvé definice eh, internetového přístupu pro specializované servis služby nejsou dostatečně jasné. Domníváme se, že definice z produkce Bereku jsou daleko lepší. Také je třeba Eh, zakotvit best effort principle a jak uvádí pan Harbour eh, v eh, svém návrhu. Zároveň je zásadní, aby bylo jasně rozlišeno mezi otevřenými a takzvanými specializovanými službami. Internet musí zůstat normou, nikoli výjimkou. Dovolíte-li, my všichni jsme eh, ten text četli a eh, zdá se, že mu rozumíme každý trochu jinak, aspoň v některých bodech. Čili je třeba eh, dalšího vyjasnění. V témže kontextu bychom dále vítali vyjasnění článku 19, to je o zajištěné kvalitě služeb zejména potom články o nových typech služeb a dále vztah mezi články 19 a 23. Váš zpravodaj, pokud vím, už eh, něco eh, v tomto směru udělal tím, že eh, vymazal některé odkazy na článek 19. Dále, pokud se týče integrovaných operátorů, je třeba Eh, posílit princip eh, nediskriminace platform a v neposlední řadě při monitorování efektu specializovaných služeb na otevřený internet, a o tom hovoří článek 24, eh, nejenom tedy zkoumat jejich efekt na kulturní diverzitu, ale také na svobodu Eh, výrazu, svobodu projevu, svobodu informací a pluralitu médií. Internet je totiž důležitý nejen pro naši ekonomiky, ale také pro demokracii. Děkuji. Thank you very much. No. Děkuji mnohokrát a nyní je čas na debatu, otázky a odpovědi. Tímto otevírám slovo. Já sama se také zapojím, ale o něco později. A nyní Catherine Turner, prosím. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že mm, jediné ujištění dodržování transparentnosti a možnosti měnit operatora nestačí. My jsme se dostali do tohoto stádia ve chvíli tedy revize balíčku eh, roku 2009. Jedná se o konsensus. Ale není to úplně postačující proto abychom zajistili neutralitu sítě. Já si myslím, že část té diskuse, kterou eh, potrhli někteří řečníci, a kterým srdečně děkuji, byla záležitost zprávy toku těchto údajů a také otázka definice toho, jak zajistíme vývoj této sítě. Co se týče zprávy toku dat je, to je nezbytné pro to, abychom se vyhnuli zahlcení, ale nemůžeme nechat operátory jednat bez jakýchkoliv mantinelů a nemůžou se stát jakými si gatekeepers. Proto si myslím, že bychom za tímto účelem měli zohlednit vaše připomínky a měli bychom pokročit v našem návrhu. A druhý aspekt, který bych chtěla zdůraznit, ten se týká spravovaných sítí. Nejsem proti tomu principiálně, myslím si, že je to možnost, která by se měla využít, ale za podmínky, že by se zaručil otevřený přístup k internetu a tady myslím, že bychom mohli dosáhnout konsensu v Evropském parlamentu. A nebylo by dobré, aby přístup k internetu byl jaksi zatlačen do druhé pozice. Musí to být priorita. Protože tady je jeden bod, který mi činí potíže. Pokud nebudeme mít dnes možnost zaračit ty nejlepší eh, možné snahy z hlediska přístupu k eh, internetu, tak eh, pak se nám pravděpodobně nepodaří zajistit efektivní fungování těchto ustanovení, která jsou navržena. Ráda bych se seznámila s reakcí vystupujících na tuto připomínku. Děkuji. Thank you very much, Catherine. Děkuji mnohokrát, Kefrin. Někdo další? Tamhle vzadu pan kolega. Uh, I have a question concerning... Děkuji, já mám otázku týkající se toho principu best efforts, nejlepší úsilí. Jde o to, že tam je uvedeno, že za jistých podmínek uh, se snažíte ze všech sil cenzurovat údaje. Člověk, pokud je tam určitá kapacita, you have always a channel conflict between specialized services and uh, the ordinary že tam je vždycky určitý konflikt mezi těmi službami a běžným otevřeným internetem. Uh, so if the specialized services are a uh, more pokud uh, specializované služby jsou Eh, ziskovější. Pak eh, všichni operátoři sítí eh, určitě budou motivováni k tomu, aby právě tlačili spíše ty specializované služby a potlačovali otevřený internet. A jestliže ten best effort princip tady není příliš dobře definovaný, by měl zajistit určitou kvalitu služby, pak jako ekonom bych očekával, že tam skutečně bude docházet k vytlačování otevřeného internetu. Co si o tom myslíte vy? Jak byste chtěli eh, dostat tento konflikt zájmu pod kontrolu? Já eh, eh, se eh, omlouvám, že jsem vás nepředstavila včas, no to je v pořádku. Ano. V podstatě otázky by měly klást pouze poslanci. Pan kolega Trot. Mám čtyři otázky nařízení říká, že telekomunikační provajdři nemají diskriminovat internet. To znamená, že síťová neutralita by měla tedy být k dispozici. Čili otázka je taková. Specializované služby podle mě budou možné pouze tehdy, když eh, budou mít tedy lepší služby, oni mají dodávat lepší služby, ale prostě neměli by přitom diskriminovat ten otevřený internet. A já se ptám tedy, je to možné dosáhnout, anebo eh, jsem si to vyložil úplně špatně? Eh, that's all for the... Okay, then a mí me gustaría, I'm, com, uh, I'm going to, to speak. Tak já budu hovořit španěl. I think uh, will be short. <laughs> Uh, já myslím, že to bude rychlejší. Eh, Takže následující bych chtěla uvést. Eh, především bych chtěla poděkovat vystupujícím. Eh, měla jsem příležitost to říct si před chvílí, ale chtěla bych také dodat, že se jedná o čas návrhu Evropské komise. Uvidíme, mm, jak to bude vypadat v Evropském parlamentu. Je to tedy část návrhu, která získala masivní podporu ze strany jednotlivých odvětví, zvláště průmyslová odvětví, která souvisí s technologiemi, s komunikacemi, s novými technologiemi, podpořili tuto část. A podniky, které pracují v souvislosti s internetem, to nadšeně přijali. A tak, jak to vysvětlil francouzský zástupce regulačního úřadu, je tady určitá dohoda, určitá podpora nebo ještě lépe řečeno závazek ze strany komise. A mm, to musíme přijmout za své, protože tady proběhla řada analýz, ty byly zveřejněny, také celá řada úvah zazněla na toto téma. Také zasedali mm, spojené výbory a dospěli k určitým závěrům v tomto ohledu. A mohu tedy tady potvrdit to, co říkal zástupce regulátora. Jeho připomínky se týkaly tohoto návrhu Evropské komise. To vše je důležité, protože je to jakési východisko. Pak tady zazněly názory podniků mm, ve vztahu tedy k regulátoru. Evropský regulátor zde také vyjádřil své stanovisko, ale byly tady hlasy také jednotlivých podniků. Pak se k tomuto vyjadřovaly také regulační vnitrostátní úřady. A mm, na to nesmíme zapomínat. To není druhořadá záležitost. A je nutné to e, vzít v potaz, až se tím bude parlament zabývat. A samozřejmě musíme také zohledňovat stanovisko rady. Já se domnívám, že je to dobrý návrh ze strany komise. Internet se rozvíjí a nyní je nutné zajistit určitá upřesnění tohoto textu, tak aby všichni mohli využívat internet. Internet je otevřený, to znamená, musí být otevřený jednotlivcům, podnikům, prodejcům, nákupčím, spotřebitelům, poskytovatelům služeb. Nejde o to, abychom nějakým způsobem omezovali internet, ale musíme zabránit jakékoliv diskriminaci v této oblasti. Samozřejmě, že se může objevit určitý projev eh, diskriminace, pokud tady máme jednu kategorii, která má jaksi větší přístup k tomuto internetu. Skupiny, které nejsou ve sféře podniků. Pak jsou tady skupiny, které by potenciálně mohly být obětí diskriminace a tomu musíme zabránit. Takže musíme být velice obezřetnostní a zabránit jakémukoliv druhu diskriminace. Pokud byste chtěli regulovat všechno, tak byste mohli zablokovat vývoj budoucnosti a zablokovat současnou situaci. Je to jako kdyby se vám říkalo, že nemůžete řídit auto, protože byste mohli poškodit chodce. Takže musíme se vyhnout přehnané obezřetnosti. Musíme vybalancovat tento přístup a ta rovnováha je důležitá u každého nařízení. Tento text, který musí reagovat na různé faktory. Máme tady eh, řadu principů, které musí být dodrženy, tak aby bylo zjevné, že internet je určený všem, ale že jsou tady také určitá rizika z hlediska využívání internetu. A já myslím, že tento druh nařízení eh, je proto vhodný. Já sama jsem vždy podporovala návrh Evropské komise. A snažila jsem se eh, upřednostnit eh, ten princip nediskriminace. Mm, předložila jsem celou řadu úvah ohledně této problematiky nediskriminace, protože podle mého názoru je to důležité téma. Pokud by se objevila určitá diskriminace, tak je nutné zasáhnout. Eh, nevím, až jak daleko je možné intervenovat, abychom tomu zabránili. Musíme skutečně vyvíjet tento princip best effort, nejlepších možných snah. Nevím, jak až daleko můžeme v tomto smyslu kročit Je to v každém případě složitý princip, ale máte k dispozici různé nástroje a pokud existuje diskriminace, pak do toho musí zasahovat vnitrostátní regulační úřady. A samozřejmě v jednotlivých členských státech je celá řada ustanovení pro boj proti této diskriminaci na administrativní nebo soudní úrovni, pokud je to nutné. Díky této perspektivě a díky tomuto přístupu můžeme zaručit otevřený internet. Internet, který má poskytovat možnosti všem. Jak by to byl neúspěch? Je nutné zmapovat případné problémy, které by mohly existovat, ale zároveň nebylo by dobré se prostě pouštět do jakési nekonečné kazuistiky, uvádět všechny možné případy, které by se mohly vyskytnout. Já si myslím, že tady musíme najít rovnováhu a musíme zdorazňovat princip nediskriminace, to je zásadně důležitý princip. A na tomto základě hledat řešení, která umožní stanovit řadu definic. Takže to je moje stanovisko v této věci. Máme možnost vést celou řadu diskusí tady v parlamentu a na úrovni našeho výboru, protože výbor inicioval tyto diskuse. Já jsem naprosto optimisticky naladěná a jsem přesvědčena, že komise a náš výbor najdeme styčné body v rámci tohoto návrhu. Já jsem osobně o tom přesvědčena. V každém případě tady zazněly otázky, které byly položeny různým vystupujícím, takže je na vás, abyste nyní přistoupili k odpovědím. Kdokoliv, kdokoliv z vás si přeje vystoupit. Eh, paní Trautmann tady měla nějaké otázky, pan Kreutzmann, tak prosím. Já myslím, že některé otázky se právě týkaly principu best effort. Pravdou je, že Tady máme průmyslové podniky, které se točily kolem tohoto principu a také nabídky se opírají o tento princip. Ekonomika nabídek se opírá o best effort. Ale zároveň to není nějaký naprosto nekontrolovaný systém. Proto, aby to dobře fungovalo, aby tržní síly dobře fungovaly, je nutné, aby konečný uživatel, tedy spotřebitel, byl schopen rozpoznat kvalitu poskytovaných služeb. A z tohoto hlediska ten návrh posiluje povinnost eh, uvádět ukazatele kvality služeb. A pokud by se ukázalo, že průmyslové podniky se dostávají do negativní dynamiky, katastrofální dynamiky, eh, pak samozřejmě regulátor do toho musí vstoupit a musí zajistit minimum těch služeb. Nicméně historie zatím ukazuje, že přístup k internetu je čím dál zřejmější a výraznější. Ve Francii operátoři investují, protože je tady čím dál větší poptávka ohledně větší kvality, rychlejšího připojení, takže momentálně je to pozitivní dynamika. Existují tady odpovídající mechanismy pro zprávu e, této problematiky a návrh komise to posiluje. Myslím si, že je důležité uchránit tento princip best effort, protože to je podmínka pro vyváženou ekonomiku, nabídky a poptávky a také to souvisí se zárukou kvality. Samozřejmě, že by se neměly navyšovat ceny, mělo by to mít nulový efekt. Eh, tady samozřejmě máte základní služby za 0,30 eh, eur ve Francii a pokud jsou to kvalitní služby, tak se to zvyšuje. Takže musíme tady kontrolovat také ekonomické dopady tak, aby to odpovídalo poptávce uživatelů v EU. Pak je tady záležitost zprávy toku těchto údajů. I tady není dobré připustit eh, vývoj zcela bez jakýchkoliv mantinelů. A to, co je tady navrženo, posiluje současnou dynamiku, umožňuje eh, nezavádět přehnanou regulaci, protože je zde nebezpečí různých restrikcí, které se mohou objevovat, pak spontánně vymizí. V každém případě to jsme zažívali například ve Francii, když jsme zažívali čtvrtou generaci mobilních sítí. Znovu opakuji, tady musí být zajištěna schopnost uh, uživatelů měnit operátory. A to funguje. Pokud uživatelé nejsou spokojení, tak mění operátora, jakmile mají informace. To je zásadně důležitý bod. Musí mít informace a je nutné tedy dodržovat tento princip transparentnosti. Pokud eh, regulace, tedy předpisy, stanovují jasné principy, Eh, tak je to pozitivní. To znamená, pokud se říká, že internet musí zůstat otevřený, eh, tak eh, samozřejmě je možné pak přistupovat také k určité moderaci, to znamená někdy tento regulační tlak snižovat, musíme mít etapovité reakce z hlediska těchto jednotlivých principů. Často se nám prezentuje ta záležitost tak, že se říká, Eh, budeme mít tedy eh, na výběr buď zpravované sítě, anebo přístup k internetu. Ne, tady musí být zaručeno obojí. První specializovaná služba se jmenuje telefon. Eh, nikdo si jistě nedokáže představit, že za jakési záminky, že internet musí být naprosto otevřený, eh, takže eh, nemůže operátor svým způsobem upřednostňovat eh, některé telefonní rozhovory. Když se například když se například někdo dívá na nějaké seriály v televizi, tak samozřejmě je nutné to propojit také se specializovanými službami, pokud je tady naléhavý eh, telefonní eh, požadavek. Takže specializované služby nejsou nelegitimní z principu samotného. Si, si vous permettez, je vais Když dovolíte, já budu pokračovat ve francouzštině. Mám tady dvě nebo tři odpovědi, které budou stručné. Ta první je to otázka priority, otázka, kterou jste položili v tom smyslu, zda by služby bez Tefort neměly mít eh, prioritu. Je to trošku eh, protiklad z hlediska zprávy sítí. Já myslím, že by to byl ekonomický omyl. Uvedu jednoduchý příklad. Eh, IPTV, Triple Play a služba přístupu k internetu. Pokud osoby se nedívají na televizi v domácnosti, tak eh, veškerá schopnost přístupu může být mobilizována a může být zajištěn přístup. Pokud je IPTV funkční a funguje, pak tato schopnost z hlediska přístupu k internetu je redukována, ale to neznamená, že neexistuje. Důkazem je, že pokud tady není dostatek té kapacity pro to, aby se um, zajistilo fungování paralelní tak je možné, aby to fungovalo i bez televize, takže je možné přizpůsobit tu nabídku. Já jsem tím říct, že pokud máme systematicky zaručit integralitu toho pásma pro internet a vedle toho k tomu připojit TV. A pokud nebudeme mít dynamickou zprávu, tak eh, to samozřejmě zvýší náklady, bude to mnohem dražší. Tak, jak to právě udělal pan Lutrel. Je tady ekonomický problém pozadí a potom otázka efektivity tohoto zařízení. Takže musíme dávat bedlivý pozor na definice, které použijete. Eh, tady je nutné přesně definovat best effort, aby to skutečně zůstalo věrno tomuto názvu. Jinak tady bude nebezpečí, že se bude penalizovat celková ekonomika operátorů a hlavně se budou penalizovat eh, klienti. A další faktor, který bych chtěl uvést jako odpověď, ten se týká dynamické zprávy a prevence nebo nezbytnosti předcházet zahlcování. Eh, my si myslíme, že toto je naprosto nezbytné. V tom mechanismu řízení sítí, které jsou povoleny tímto textem a které by měly být, tedy podle našeho názoru povoleny v konečné verzi, by měla být tato schopnost spravovat situace zahlcení. A to trvale, nejenom v případě, kdy toto nastane, musí tam být ekonomický faktor. Zpráva sítí musí být taková, aby tady byla zajištěna prevence zahlcení a to vyžaduje efektivní investice a samozřejmě eh, to také musí eh, odpovídat poptávce spotřebitelů nebo klientů. Takže to je vše, co jsem chtěl uvést. A samozřejmě, jako každý operátor, i my klademe velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb, na kvalitu internetu, a děláme vše proto, aby internet byl otevřený, protože obsahuje velice zajímavé služby pro naše klienty. Děkuji. Thank you. In Deutsch jetzt weiterzumachen. Já si dovolím pokračovat v Němčině. Zazněla tady celá eh, řada bodů. Myslím, že paní Trautmann o tom hovořila. E, to byla transparentnost, byla jejím tématem. Myslíme si, že je to sice mimořádně důležité, ale nestačí to, co máme. Regulační orgány podle našeho názoru eh, budou eh, hrát velmi důležitou roli, budou muset srovnávat nejrůznější služby. Ovšem velmi obtížné bude transparentní přehled eh, pro spotřebitele, prostě vytvořit si takovýto přehled pokud někdo eh, nabízí obsahy, no tak záleží tedy ty, eh, na kapacitě routerů, sítě, eh, těch hubů, kde se to nabízí a tak dále. Prostě je toho hodně, ale pokud možná, že odborníci vědí, jak to funguje, ale spotřebitel asi ne. Čili transparentnost je sice důležitá, ale má svoje hranice. Eh, druhá věc, eh, paní Trotman, to je eh, vztah řízené služby versus otevřený internet. A já si myslím, že jsme to trošku zmínili. Je to jedna a táž infrastruktura, která se rozdělí, část bude věnována těm rezervovaným nebo řízeným službám a ta druhá otevřenému internetu. Tento konflikt je prostě přirozený a v návrhu komise by to snad mělo být ještě jasné, jasnější. A pojmy jako recurring nebo continuous impairment, to jsou pojmy právně nejisté, nejasné. Takže my bychom byli rádi, kdyby z textu zmizely. Máme stejné Eh, obavy jako kolega z výboru regionu. Jestliže eh, nabízím nové eh, specializované služby, které mají zajistit vyšší příjmy telekomunikačním operátorům. Pak otázka je, jakou motivaci potom budou mít poskytovatele telekomunikačních služeb k tomu, aby neposkytovali pouze tyto služby na úkor jiných. Čili já myslím, že tam ten konflikt vzniká. Ale domníváme se, že eh, tady je třeba se zastavit eh, u toho základního přístupu Evropské komise. Komise podle nás různé možnosti zde tedy jaksi dává na jeden seznam. Eh, pokud se týče eh, zajištění toho, čili možnosti a potom, že je třeba zajistit otevřený internet. Já si myslím, že by to mělo být obráceně, že tedy zajistit otevřený internet plus k tomu otevřít možnost otevřovaných služeb, které možná už existují. Možná ještě jedna věc k paní eh, de Castillo. Já myslím, že to srovnání s ulicí eh, tady sedí, ale trošku bych to ještě vyostřil, eh, zejména z hlediska médií. Já už jsem řekl, že internet pro nás je především komunikační platformou. A také cesta, jak dostat informace od nás k lidem. A kromě toho ještě tím posilujeme rozmanitost názorů. Proto se domníváme, že nediskriminace, to je důležitý bod, nediskriminace, eh, to prostě nestačí. Eh, v mediální regulaci existuje přístup, podle kterého je třeba preventivně vylučovat potenciální rizika, protože jakmile jednou nastane chyba, těžko se napravuje. A tady se vracím k tomu vašemu návrhu s ulicí. Přirovnání s ulicí. Na ulici a na silnicích máme řadu různých předpisů, která omezuje nebezpečí, že by auto přejelo chodce. Máme dopravní značky, semafory, omezenou rychlost, čili celou řadu pravidel, které, která tady spolupůsobí. Já nechci říct, že proč pro internet potřebovali něco podobného, jako je silniční zákon. Ale z našeho hlediska je přesto vnímat všechny šance, ale také všechna rizika a rizika, která tady potenciálně jsou, tak eh, eh, zachovat si tady možnost prostě buď vyregulovat, anebo mít možnost rychle reagovat na ně. Merci. Děkuji. Eh, v návaznosti na to, co jste řekl, bych ráda zareagovala. Internet je komunikační platforma, o tom nikdo nepochopuje. Je to technologie, která umožňuje přístup k informacím, umožňuje komunikaci. Je to nástroj, který má světový dosah. Ale internet musí také umožňovat zajistit lepší zprávu podniků. Internet také umožňuje obchodování, nákup, prodej. Internet je důležitý také pro vlády. Takže internet je velice rozsáhlý komunikační nástroj a je používán v komunikační interakci. Tady jsou určité paralely i s tím, co se děje mimo eh, internet. Nesmíme se uzavírat pouze do toho pohledu, který je soustředěný na internet. Pravdou je, že internet je také důležitý z hlediska dynamizace ekonomiky, z hlediska ekonomického růstu. A tady význam internetu je obrovský. A konkurenceschopnost evropské ekonomiky také výrazně souvisí s internetem. Proto musíme mít globální přístup. Nesmíme vylučovat různé faktory. A pokud se budeme dívat na tuto věc pouze z lidské komunikace, tak budeme mít velké problémy. Já si myslím, že tady musíme vyvinout určité úsilí pro to, abychom kladli důraz na inkluzivitu. Nemělo by docházet k vylučování některých faktorů nebo dimenzí a musíme mít k dispozici nezbytné nástroje, tak jak to správně uvedl francouzský zástupce regulačního úřadu. Je nutné používat možnosti Euregu, Bereku, tady existují různá řízení, která se mohou použít pro to, aby se zjišťovalo, zda existuje diskriminace či nikoliv. Vše se dá zlepšit. Ale zásadně důležité je mít eh, integrační vizi a nikoli vylučující vizi, tak, abychom zaručili, že všichni mohou mít přístup k internetu. Já myslím, že to je bod, na který nesmíme zapomínat. A nyní, vy jste se hlásili ještě? Ano, byla tady otázka ohledně článku 19. Já jsem navrhla, aby se zrušil tento článek 19 ale budeme mít kulatý stůl, který se bude týkat eh, jednotlivých produktů přístupu. O tom budeme hovořit. V rámci tedy kulatého druhého stolu budeme hovořit o návrhu eh, komise, o tedy jednotném eh, povolovacím řízení, o takzvaných přístupových produktech a bereku. Nejdříve si vyslechneme předsedu bereku, pana Kanelose, pak vystoupí pan Gambardella, který je mm, předsedou správní rady Etno. A nakonec si vyslechneme pana Vichorče, který je místo předsedou britské telekomunikační společnosti a je odpovědný za evropské záležitosti. Takže začneme nejdříve předsedou Bereku. Castillo. Vážená paní Sartori, vážený pane Castillo, dámy a pánové. Já jsem předsedou BEREKu, to je Evropský regulátor pro elektronické komunikace. Také já bych vám chtěl poděkovat za pozvání na toto důležité slyšení. BEREK je silný eh, podporovatel cílené harmonizace. My aktivně prosazujeme konsistentní regulační přístupy v celé EU, a to už od roku 2009, kdy bylo nařízení BEREK přijato. Já eh, myslím, že budete znát naše prohlášení z 16. září a eh, potom zhrnutí ze 17. října. Jde o politické cíle, to je eh, elektronický komunikační trh a optimální podmínky pro lepší investice, pro tedy v zájmu evropské ekonomiky a spotřebitelů. Já bych se zastavil u tří bodů. Za prvé je single authorization process, druhá věc jsou přístup produktu a třetí lepší řízení. Berek 17. října podpořil eliminaci zbytečných překážek v poskytování přeshraničních služeb v EU. Také jsme vyjádřili přesvědčení, že tohoto cíle je možno dosáhnout eh, jednodušším, zjednodušovacím přístupem, tak aby byl postup předvídatelný a transparentní. My prosazujeme harmonizovanou šablonu postupu. Eh, tato jednotná evropská šablona na jedné straně usnadňuje autorizaci, to znamená snadší přístup operátorů na trh a na druhé straně eh, role NRA, to znamená zajištění sledování trhu. My pracujeme na příštím návrhu a ty se do značné míry shodují se zprávou ITRE. Zejména tedy eh, definujeme harmonizovanou notifikační postup a jednoduchý zjednodušený formulář. Eh, Berek v roce 2014 eh, předloží podrobný návrh. Pokud se týče přístup produktu a nápravy, tady bude přístup, který bude předepisovat Eh, způsoby nápravy, kterým je třeba dávat přeznost. Eh, nejvhodnější náprava bude taková, která nejlépe odpovídá komerčním a spotřebitelským potřebám eh, v Evropě a je třeba, aby byl brán také v úvahu neustálý vývoj. Berek dále navrhne nejlepší přístup, nejlepší postupy pro celoevropské eh, velkoobchodní produkty a nabídky, tak, aby eh, to nejlépe odpovídalo komerčním zákazníkům a komerčním poskytovatelům v souladu s neustálým vývojem trhu. My tvrdíme, že institucionální struktura Bereku byla vytvořena spečlivě tak, abychom byli provozně nezávislí. Jakékoliv změny, které si někdo možná bude chtít provést, je třeba dělat velmi obezřetně. Vítáme v zprávě ITRE návrh harmonizace který je zacílený na, stab, na schopnost Bereku nadále plnit svoji roli. Máme určitý postup a jeho předpokladem je to, aby NRA eh, měli na ně, aby se přenesla autorizační odpovědnost. A musím říct, že bohužel eh, to všude v Evropské unii není zcela tak, eh, já vás mohu na závěr ujistit, že jsme odvoláni dále spolupracovat se všemi institucionárními aktéry, tak, abychom mohli dosahovat dlouhodobých cílů, aniž bychom podkopávali výsledky evropského regulačního rámce. Muchas eh, gracias, eh, Mr. Canelos. Mnohokrát děkuji, pane Canelosi předsedo Bereku a nyní dávám slovo panu Gambardelovi, který je předsedou správní rady Etno. Vážená paní předsedkyně. Dear Chairwoman Amalia Sartori, dear rapport... Vážená paní předsedkyně Amalia Sartori, vážená paní zpravodajko Pilar del Castillo, vážení poslanci Evropského parlamentu. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste mi dali příležitost zde přednést pohled etno tom, na tomto velice aktuálním slyšení. Evropský parlament je sněmovna evropských občanů. Je to tedy i naše sněmovna. A jakákoliv rozprava v tomto parlamentě je pro nás velice důležitá. Členové etno eh, jasně vyjádřili své názory na politiky, které byste měli podporovat, pro to, aby evropský elektromunikační sektor eh, ukončil tuto fázi poklesu a krize a zahájil novou fázi růstu. Já myslím, že náš pohled, náš názor je velmi jasný. Potřebujeme celkově méně regulace, a také předvídatelnost a zejména právní jistotu. Tady souhlasíme s Berekem a potřebujeme také rovné podmínky pro spotřebitele a podniky v rámci celého hodnotového řetězce. Toto musí být hlavní zásady, které by měly, z nich by měla vycházet jakákoliv nová legislativa. Náš průmysl čelí celosvětové konkurenci, zejména v souvislosti s novými hráči a my se musíme přizpůsobit přizpůsobit, musím přizpůsobit naše politiky měnícím se trhům. A nevypadá vůbec tak, jak vypadal před 15 lety, je úplně jiný. Musíme eh, se tedy přizpůsobit, musíme umět eh, je reagovat na nové změny a výzvy. Jiné regiony na světa zvládly reagovat a upravovat své podmínky mnohem rychleji ve prospěch svého průmyslového sektoru a svých spotřebitelů těmito cíly e, na paměti se etnovina snaží ze všech sil konkurstivně pracovat na tom, abychom dále pokračovali v legislativním procesu s parlamentem, radou a komisí. Jsem přesvědčen, že legislativní rozprava v této sněmovně může přinést dobré výsledky pro všechny a zejména pro evropské občany proto, aby bylo naplněny cíle digitální agendy. Návrh eh, předložený Evropskou komisí je dobrým krokem tímto směrem, zejména co se týče návrhu v oblasti politiky spektra. Velice oceňujeme tedy snahy paní zpravodajky Pilar del Castillo, protože, jak jsem řekl, pro nás je mimořádně důležité, aby došlo ke snížení nejistoty, a abychom zabránili dalším regulačním překážkám pro tento sektor. Vždy jsme říkali, že Evropa musí být ambiciozní, více ambiciozní a je to stále více aktuální tím, jak zaostáváme za dalšími regiony. Návrh eh, tohoto nařízení by měl být chápán zejména jako nástroj růstu. Spolu zákonodárci mohou věci změnit. Mohou změnit to, zda tento návrh podpoří a usnadní investice, které jsou nezbytné pro nastartování růstu. Tudíž apelujeme na Evropský parlament a radu, aby přijali správný přístup a aby učinili takové volby, která vytvoří prostředí příznivé pro investice. Velmi, velmi stručně bych zmínil některé body, které jsou dle našeho názoru důležité pro to, abychom měli přístup zaměřený na budoucnost. Rychlé připojení k internetu, to vše už tady dnes odpoledne zaznělo. To je předpoklad pro moderní digitální ekonomiku. Důležité inovativní oblasti jako z inteligentní sítě, cloud computing, velká data, e-government, elektronické zdravotnictví a tak dále. Bez tohoto všeho Evropa bude jenom více zaostávat za zbytkem světa. Nedávná studie Boston Consulting Group eh, se nám velice líbí. Z této zprávy vyplývá, že investice do telekomunikační struktury v EU poklesly přibližně eh, o 2% ročně během posledních pěti let. Investice v jiných telekomunikačních eh, sektorech zatím oproti tomu rostly. Trh EU je charakterizován tvrdou konkurencí, nejenom mezi různými eh, síťovými operátory, ale také velkými internetovými společnostmi. Regulace našeho sektoru není připravena na nové vzorce konkurence. Potřebujeme jasnou a spolehlivou regulatorní agendu tak, abychom mohli realizovat vysok, velké investice do nové e, infrastruktury. Abychom mohli postoupit, tak nesmíme promeškat tuto příležitost. Také musíme zajistit, že toto nařízení se promění v takový nástroj, který nám všem pomůže. Zajistí vysokou ochranu spotřebitelů, dá spotřebitelům pravomoce k přístupu a vybírat si mezi telekomunikačními a internetovými službami. Zároveň se domníváme, že skutečně rovné podmínky pro všechny momentálně ve stávajícím návrhu komise chybí. Neměli bychom eh, nadále ponechávat evropské spotřebitele bez jakýchkoliv práv, pokud jde o aplikační platformy, sociální platformy či komunikační služby poskytované přes internet. Dobře zakotvené principy v telekomunikačním sektoru jako transparentnost, otevřenost, nediskriminační přístup, přenositelnost a podobně musí být aplikovatelné tak také pro poskytovatele služeb na internetu v tomto prostředí. Toto bude přínosné pro spotřebitele v první řadě a zároveň to také zajistí, že evropští ekonomičtí hráči budou moci férově si konkurovat. Konečně bych chtěl stručně eh, pohovořit o stávajícím interinstitucionálním rámci, zejména eh, kontakty mezi komisí a Berekem. Jak jakékoliv reformy stávající institucionální struktury by měly podléhat principu regulatorní odpovědnosti. Kontakty mezi národními regulačními orgány, Berekem a komise jsou někdy zdlouhavé, což vede k rozdílným názorům a k regulační nejistotě. Všichni víme, že poslední věc, co potřebujeme, je taková regulační nejistota. Evropa se příliš dlouho zaměřovala na narušení eh, trhu zkusme také zabránit rizikům s tímto vyplývajícím. Závěrem bych chtěl říci, že velice vítáme myšlenku všeobecného přeskumu telekomunikačního balíčku, které by mělo proběhnout v následujícím politickém mandátu, ale zároveň apeluji, abychom tuto příležitost využili, spolupracovali na vytvoření konkrétních pravidel, která podpoří investice nyní, nyní v této době, která je tak klíčová pro tento klíčový sektor. Nemůžeme si dovolit ztrácet čas ve rychle se měnícím trhu. Děkuji. Děkuji. Eh, eh, děkuji a dávám slovo pan Whitchurch, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, vážení členové výboru ITRE. Dobré odpoledne, zdravím všechny. Já mám pocit, že ten návrh týkající se přístupových produktů si možná vyžádá mnohem menší pozornost médií než třeba takové témata jako roaming a podobně. Ale přesto si myslím, že se jedná o téma velice důležité a já bych chtěl pohovořit o tom, proč BT se staví kladně k mnoha těm opatřením, která komise navrhuje. Eh, úvodem bych chtěl říci, že britský telekom má zákazníky na celém světě ve 170 zemích. A eh, velice silně investujeme v této těžké době. Například několik miliard investujeme do sítě vlákny v Británii, anebo třeba jednu miliardu investujeme na sportovní práva a obsah převáděný do této sítě. Mimo Spojené království naše hlavní podnikání spočívá v tom, že poskytujeme služby podnikům v rámci Evropy, v rámci světa. A to je to hlavní, co nás zajímá v souvislosti s návrhem komise. Čili eh, o jakých zákaznicích se tady bavíme? Které zákazníky máme nad těmi národními hranicemi? Tak jsou to nadnárodní, nadnárodní korporace, které mají nesmírně komplexní potřeby. Já čekám, že někdo tohle, co tady teď ukazuje, bude studovat dalekohle. Spíš jenom, abyste si uvědomili tu komplexnost, tu složitost. Velcí korporátní zákazníci chtějí vysokorychlostní připojení, velice odolné a podobně. Což vysvětluje, proč řada z těch standardů, těch produktů nevyhovuje. Přístupových produktů nevyhovuje. Tito zákazníci jsou poměrně menší v počtu s normálními spotřebiteli, ale přitom mají veliký dopad. Třeba tvoří 40 obratu, 40 zaměstnanosti. A oni vidí velký přínos v tom, kdyby byl vytvořen jeden celoevropský poskytovatel, který by jim dodával služby. Celá řada z nich by to přivítala, ale zároveň řada z nich v průzkumech říká, že to není praktické řešení. Proč? Proč to možná není praktické řešení? Tak je to z toho důvodu, že částečně je tady velká rozrůzněnost přístupových produktů v této chvíli v rámci Evropy. Tady vidíte takovou mapku, která jenom tak rámcově ukazuje, nastínuje ty rozdíly, ty různé produkty, různé specifikace, různé regulační nastavení. Já vím, že komise je kritizována kvůli tomu, že nemá dostatečné podložené důkazy o těch problémech, ale my si myslíme, že tady jsou takové důkazy a ta velká nekonsistentnost vede k tomu, že dochází k neefektivitě dodávek, snižuje se výkonnost služeb, zvyšují se poplatky v rámci celého hodnotového řetězce, což má dopady na alternativní poskytovatele, zákazníky, uživatele. Co s tím můžeme dělat? Eh, návrh se snaží o zjednodušení autorizace, povolování, ano, to by sice mohlo pomoci, ale to nevidíme jako ten hlavní překážku. Pro nás skutečně klíčová věc je regulace přístupu. To je ekonomicky naprosto zásadní věc. A dle našeho názoru, co tady potřebujeme, potřebujeme eh, ty velkoobchodní přístupové produkty. Komise tady hovoří typu 2, 3, ale pro nás opravdu důležitý je wholesale internet access, a potřebujeme také regulační mechanismy bezpečnostní pojistky, které zajistí transparentnost, nediskriminaci, také konzistentnost v rámci členských států, protože my sice velice vítáme snahy Bereku, komise a parlamentu na podporu harmonizace, ale přesto pořád je situace taková, že tady je 28 národních regulátorů, 28 fragmentovaných trhů. Čili práce na konzistentním přístupu, to je důležité. Zároveň stojí za to také říci, že když chcete poskytovat služby na celoevropské úrovni, tak je nemožné eh, snažit se budovat fyzický ten přístup všude, to není možné, takže jsou naprosto zásadní ty regulované produkty. Regulované přístupové produkty. Pokud jde o ty virtuální produkty, to, co tady předkládá komise, tak Právě z toho důvodu, že fyzický přístup ne vždycky bude tím řešením, myslíme si, že dostupnost virtuálních produktů je opravdu zásadní. Plně chápeme, e, proč se Berek a jiní staví proti tomu a říkají, musíme dávat prioritu těmto produktům proti fyzickým produktům, ale myslíme si, že je zásadní, aby se regulátoři vždy zabývali tou možností eh, produktu virtuálního přístupu. Více než tomu tak činí nyní. Eh, abych to schrnul, tak podporujeme v zásadě to, co navrhuje komise, zejména eh, přístup a tak dále. Zároveň si myslím, že ty návrhy je možné vylepšit spíše než snížit Zároveň si myslíme, že parlament by určitě měl klást velký důraz na potřebu jednat příští přeskum regulačního rámce. Také snaha vylepšit služby poskytované celoevropským podnikům. Tím bychom jistě podpořili produktivitu a hospodářský růst. Některé odhady, které se snaží vyčíslit ekonomické přínosy, hovoří o nějakých 50 miliardách euro ročně. To jsou odhady, ale jenom vám to opravdu ukazuje pro představu, o jaké hodnotě se bavíme, takže podle našeho názoru je tady nezbytné skutečně konat. Děkuji. Se abre ahora el turno de preguntas. Eh. Takže teď nastává zase možnost položit otázky. Poslanci z výboru Regionu Máte nějaké otázky nebo připomínky? Děkuji mnohokrát, Pilar. Co se týče jednotného povolacího řízení, tady budu stračná, protože v mých konzultacích jsem nenašla někoho, kdo by skutečně podporoval tento návrh, tak jak tady leží a stojí ze strany komise. Oproti tomu se hovořilo o redundanci a složitosti. Ostatně já si myslím, že Berek předložil určité návrhy z hlediska zjednodušeného formuláře a to je určitá cesta, která by mohla vyústit zjednodušení a nalezení některých praktických forem harmonizace. Co se týče harmonizovaných přístupových produktů, chápu, že v některých eh, případech eh, postupy, které tady zazněly, jsou užitečné, někdy je to jediná možná šance ale me, podle mého názoru se jedná o menšinové případy. Nechápu, proč eh, komise chtěla ze všeobecnit tento postup a udělat z toho určitou systematickou alternativu. Takže já bych chtěla položit dvě otázky. Současná legislativa neumožňuje eh, regulátorovi už postupovat tímto způsobem, pokud je to nutné. Proč se klade takový důraz na, to, na tu dvojí nevýhodu omezování eh, těch možností intervence regulátorů. A není to špatný signál, který se vysílá zvláště z hlediska investic. Co se týče Bereku, já jsem pracovala s kolegou Sedo na jeho zprávě. Ta zpráva byla prodiskutována, byla odhlasována na plenárním zasedání, je vyvážená. A myslím si, že zpráva by mohla být zlepšena, takže tady naprosto sdílím stanovisko naší zpravodajky, paní Pilar de Castillo. Předseda by měl být zvolen eh, svý členy této instituce, co se týče délky, tak o tom je nutné hovořit. Možná, že by se to dalo začlenit do DG Connect, já se domnívám, že to není akceptovatelný návrh, protože my se snažíme spíše posílit nezávislost Bereku vůči národním regulátorům a vůči evropským institucím. Takže stanovisko, které, o které šlo Evropskému parlamentu v této diskusi, mi, připomíná, mi připadá vhodnější. Chtěla bych vědět, jak se na to dívají naši panelisté. Takže dámy a pánové poslanci, chcete se ještě na něco zeptat, vystoupit? Pokud nikoliv, tak předám slovo panelistům. Chce se ještě někdo na něco zeptat? Já osobně bych také chtěla uvést několik připomínek. Já jsem zaslechla poněkud odlišné reakce na návrh komise. Teď jsem slyšela, co říkala kolegyně Trotman. A ze stejných důvodů, jaké uvedla, eh, já se domnívám, že tento návrh chce zachovat nezávislost Bereku. Nezávislost z hlediska členských států a z hlediska komunitárních eh, pokynů komise. Moje návrhy obsahují eh, řadu možností, které by vylepšily práci Bereku. Také jsem požadovala, aby vnitrostátní regulátoři měli více kompetencí, měli by být eh, stejnorodé a výraznější, tak aby všechny tyto regulační orgány se mohly účastnit rozhodovacího procesu Bereku, protože některé regulační orgány nemají nezbytně stejné pravomoci, takže tady vzniká určitá asymetrie, která by mohla poškodit práci Bereku. A co se týče těch přístupových produktů, internetových eh, přístupových produktů obecně, i mně se mm, stalo to, co tady trochu popsala paní Trotman – Setkala jsem se s mnoha osobami, s mnoha zástupci různých organizací, kterých se dotýká tento text. A tyto organizace byly velice kritické z hlediska návrhu komise, a to ze dvou důvodů. Tyto organizace kritizují komisi za to, že upřednostňuje produkty, které ne nezbytně odpovídají zájmům těch eh, jednotlivých vnitrostátních trhů. A dále zde se kritizovalo, že je to iniciativa, která jak bych to řekla, iniciativa, která nebyla dostatečně projednána, nebyla prodiskutována do hloubky a tudíž tento návrh podle těchto organizací není dostatečně zralý, vzhledem k tomu, že nedošlo k dostatečné strukturované konzultaci eh, mínění jednotlivých eh, organizací. Takže já jsem navrhla, zrušit některé články a některá ustanovení, která souvisí s internetovými přístupovými produkty. Také jsem se domnívala, že by bylo vhodné podívat se na to, jak zajistit eh, rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou. A kladla jsem si otázku, zda by nebylo možné se pokusit zlepšit tyto přístupové produkty a v rámci přeskumu této rámcové směrnice ohledně elektronické telekomunikace jsem navrhla, aby se stanovilo určité datum, protože zatím tady není stanoveno datum tohoto přeskumu. Já jsem navrhla eh, červenec 2016. A byla bych ráda, kdyby při té příležitosti se zrevidoval celý tento proces. Zaznamenala jsem připomínky British Telecom a pochopila jsem, že ty otázky business to business musí proběhnout také v rámci této harmonizace. To mi připadalo logické. Nicméně jsem si uvědomila, že podle osob, s kterými diskutujete, tak eh, některé mají pozitivní přístup a chtějí, aby tam byly určité podmínky pro tyto produkty, ale podle toho, s kým diskutujete, tak podle toho se mění eh, stanoviska těchto organizací, které často trvají na svých metodách a na některých typech nástrojů, které možná odpovídají lépe některým zemím nebo některým odvětvím. A to vše vede k situaci, která je tak trochu nejasná a vágní. A proto jsem si myslela, že by bylo dobré mít zásadní diskusy ohledně této problematiky, tak aby to nebylo tak nejasné, protože každý to vnímá v rámci svých vlastních perspektiv. A proto by bylo zajímavé pokusit se o jakousi e, větší e, sourodnost, tedy zamezit této nesourodnosti. Nebylo by dobré, aby to bylo příliš personalizováno, bylo by vhodnější mít kompatibilnější přístup. Parlament o tom může diskutovat. A proč případně mm, neodložit některé tyto záležitosti na později? Tedy při příležitosti přeskumu té rámcové směrnice. A eventuálně odhalit i datum tohoto přeskumu. A co se týče eh, jednotného povolování, to je nezbytné podle mého názoru, protože tady je velká roztříštěnost. Bylo by vhodné mít jednotný systém povolování. Ale mm, v rámci některých členských států existují další požadavky a to samozřejmě komplikuje tento úkol protože cílem těchto předpisů je, aby se systém zefektivnil. Takže já bych navrhovala zjednodušené povolovací řízení, které by umožnilo uznávat právo na podnikání v sousedních zemí a Víceméně by se mělo jednat o stejný eh, zjednodušený přístup, tak aby to bylo efektivní. Já mám pocit, že komise měla na mysli tento cíl také, ale nebylo jednoduché ho vtělit do tohoto textu. A možná, že by parlament měl se snažit zjednodušit toto řízení, i když naprosto chápu ten cíl, o který šlo Evropské komisi. Takže nebyly vám položeny v pravém slova smyslu otázky, nicméně vám dávám nyní možnost vyjádřit se k tomu, co tady zaznělo. Co se mě týče, já musím vyjádřit svoje uspokojení ohledně toho, co uvedla paní Trotman. Nebylo by vhodné vracet se k stanovisku Berek. To stanovisko je naprosto jasné. Bylo by vhodné mít zjednodušený formulář, to by jistě zjednodušilo systémy, takže eh, bychom aplikovali tyto systémy broken not fixit a dáváme tedy přednost tomuto zjednodušenému přístupu v porovnání eh, s předchozím systémem, který komplikuje záležitost. A co se týče harmonizovaných přístupových produktů, Berek chce zaručit operátorům právo na přístupové vysoce kvalitní produkty. Nesouhlasíme ale s principem eh, používat předem stanovená řešení, jakási prefabrikovaná řešení. Bylo by dobré tady zajistit flexibilitu a přizpůsobovat naše produkty jednotlivým trhům. Víte, že v těch 28 zemích máme odlišné struktury trhu, odlišné obchodní postupy operátorů. A navíc Nemáme důkazy o tom, že dochází k selhávání těchto trhů eh, z hlediska intervencí, které jsou eh, zde registrovány. Pokud dochází k jakémusi selhávání trhů, pak máme technické a právní prostředky, abychom to ošetřili. A co se týče působení Bereku, my jsme ochotni šířit naše osvědčené postupy v té předpisové oblasti. A k vašemu poslednímu bodu. Vy jste hovořila o zprávě Bereku. My se domníváme, že musíme zaručit nezávislost tohoto orgánu na jednotlivých subjektech a také na vnitrostátních regulačních orgánech. A co se týče vašeho návrhu na volbu výkonného ředitele Bereku, kde jste říkala, že by to byli členové Bereku, kteří by kooptovali tohoto předsedu. To je velmi zajímavý návrh a mohu vám zaručit, že během eh, valné hromady, která se bude konat příští týden v Budapešti, budeme o tomto diskutovat s kolegy. Děkuji mnohokrát. Chcete doplnit něco? Jsou tady ještě osoby, které chtějí vystoupit? Jsou tady někteří kolegové, kteří by chtěli vystoupit, ale až k následujícímu panelu. Ale myslím si, že můžeme být pružní. Padlo tady mnoho otázek ze strany poslanců. Já vám dám slovo, ale pak musíme již přejít na ten následující panel. A na závěr tohoto slyšení, pokud budeme mít ještě možná čas, tak otevřu ještě diskusi a také si vyslechneme komisi. A v tom okamžiku budou mít i další ještě možnost vystoupit v této diskusi. A budete moci nám sdělit vaše představy a vaše úvahy. Co se týče přístupových produktů, tak vám nyní předám slovo. Můžete vystoupit. A pak už přejdeme na následující panel. Pane Gambardelo, chcete hořit? Ano, jenom velice stručně, pak hned nechám slovo kolegům. Za prvé, myslím si, že je velice důležité a chtěl bych ještě jednou zopakovat to, co jsem již řekl, že Ehm, nám velice záleží na tom, abychom pracovali konstruktivním způsobem. Je velice důležité, že je tady takovýto dialog mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. A pokud budou nalezena nějaká řešení, pozitivní kompromisy, my se k tomu jistě postavíme kladně. Ale samozřejmě, co je pro nás důležité? Vy jste tady řekli jedno důležité slovo. Snaha zjednodušit, zjednodušení. To řekla i paní Pilar de Castillo. Nemůžeme eh, zjednodušovat a mít stále více pravidel. Čili jednotné evropské povolování, eh, přístupové produkty a berek. Méně komplexnosti. Náš systém je příliš složitý. Evropský systém je nejsložitější systém na světě. A mimochodem, my jsme nejvíce regulovaný region na celém světě. Musíme tady snížit tu míru složitosti. Za druhé, snížit nejistotu, snížit míru nejistoty. Máme tady příliš mnoho nejistoty, to musíme také snížit. To se musí snížit, víme, jak je to pro nás důležité a jak důležité to je pro regulátory. A ano, pochopitelně jsou tady určité oblasti. Slyšeli jsme tady velmi důležité doporučení, které bylo přijato po dvou letech o stabilitě a flexibilitě skleněného vlákna. A byli bychom rádi, kdyby i toto doporučení bylo implementováno a drželi se ho regulátoři na národní úrovni. Děkuji. Ještě dvě vystoupení, stručně. Bude hovořit eh, ředitel ECTA a Scott Markus, ředitel VIKu. Děkuji mnohokrát za tuto možnost stručně se vytvořit vyjádřit těm velkoobchodním přístupovým produktům a jednotnému povolování. Já myslím, že je velmi důležité nezapomínat na to, že stávající regulační model, který máme v rámci evropského rámce, přinesl největší e, přínosy v tom globálním měřítku evropským spotřebitelům. Je tady vysoká míra investic v jiných částech světa, Možná vidíme také vyšší kapitálové výdaje, ale určitě ne vyšší investice do sítí. Čili lidé utrácejí peníze na některé jiné eh, věci, třeba na eh, handsety a podobně, ale ne nutně na další rozšiřování mobilních sítí. Statistiky nezávislých orgánů, jako třeba ITU, OECD nebo Evropské komise, tohle všechno jenom dokazují. Evropští spotřebitelé nyní chtějí hlavně vyšší rychlost, dostupnější ceny, mají vyšší, větší volbu, inovativní nabídky. No a v důsledku toho eh, evropské domácnosti mají mnohem více větší přístup k vysokorychlostním sítím než třeba v Japonsku, v Číně či v USA, podle těch nejnovějších statistik. Tudíž je mimořádně důležité, abychom dále stavili na tom dobře fungujícím regulačním rámci, který je zastaven na, postaven na těch hlavně důležitých hospodářských zásadách. E, fyzické přístupy k těm ekonomickým zúženým místům nebo unbundling, to je také důležitým aspektem toho evropského úspěchu v oblasti vysokorychlostního internetu. Mělo by to být nadále zachováno, protože to jednak podporuje konkurenceschopnost, dostupnost a inovace a zároveň je to také klíčový faktor, díky kterému mohou eh, do sítí investovat alternativní operátoři. Tady tato, tento konkurenční model byl vyhodnocen také studií Evropského parlamentu pro výboru ITRE, která se věnovala právě v nedávné domě tomu stejnému tématu. A bylo konstatováno, že to nemá žádný výrazný dopad na investice různých operátorů. Čili v, této, v, tomto, v této souvislosti velice podporujeme návrh paní zpravodajky, aby byly vyškrtnuty články, zejména článek 18 a úvodní ustanovení 38 klíčové oblasti. Tady můžeme souhlasit určitě s tím, co říkal British Telecom, BT. Je tady potřeba dát prioritu harmonizaci, je to zejména v té oblasti podnikatelské komunikace, služby velkoobchodním přístupovým produktům, které by mohly fungovat na celoevropské úrovni. To je ta hlavní oblast, kde se domníváme, že by jednotný trh mohl skutečně nastartovat hospodářský růst tím, že by se zvýšila produktivita a efektivita evropských podniků a všech sektorů v rámci EU. Tudíž eh, bychom navrhovali, aby se tam ponechalo to, co se navrhuje jako nabídky two and three lines. Musíme mít ale na paměti, že tohle to nenahrazuje produkty fyzického přístupu nebo unbundling, že to jsou spíše jenom doplňky, doplňky, které potřebujeme pro specifické potřeby podnikatelských uživatelů, firem a veřejné administrativy. Velmi stručně, co se týče bereku, tak podporujeme silný a plně nezávislý berek. Myslíme si, že je důležité, aby tam byly různé kontrolní mechanismy a rovnováha v rozdělení pravomocí. Myslíme si, že stávající rozdělení pravomocí mezi komisí a národním regulátory funguje dobře, takže podporujeme ten návrh týkající se rovnováhy mezi pravomocemi. A konečně poslední poznámka k režimu povolování. Plně podporujeme harmonizovaný a zjednodušený režim povolování, který by měl snížit byrokracii, administrativu a také ty návrhy paní zpravodajky. Děkuji, pan Markus. Eh, já mám takový eh, drobný, drobný poznámku k povolování. Eh, komise, myslím, správně ukázala, že ty poplatky za povolování a za univerzální službu jsou velmi rozmanité a možná, že by se to dalo upravit eh, daleko jednodušším způsobem, než jak navrhuje komise. Eh, možnost, eh, tedy jaksi způsoby pladeb, už návrh komise řeší a my máme také už řešení v různých členských zemích. Takže já si myslím, že na to by se nemělo zapomínat. Eh, já bych chtěl skutečně složit poklonu kolegům za velmi konstruktivní debatu. Dobrá, a teď můžeme přejít ke třetímu panelu a ten se týká spektra. Jako první promluví paní Nikola Frank, eh, která vede eh, European Affairs. Ano, děkuji vám. K organizaci. Evropská eh, vysílací unie združuje eh, mediální organizace v Evropě i mimo jin. Mimo jin máme celkem členy z 56 zemí. Eh, než se začnu bavit o spektru, chtěla bych říci, že spektrum je velice důležité pro rozhlas a televizi. Média veřejné služby mají často za povinnost eh, univerzální pokrytí a dostupnost pro všechny a to je důležité. Statistiky Eurobarometru ukazují, že 46 eh, domácnosti eh, v EU přijímají terestriální televizi. To je 104 miliony domácností a zhruba 238 milionů lidí. Eh, digitální terestriální sítě, eh, tam máme více než 2000 televizních kanálů a dále ji přibývá. Eh, tato platforma je velice efektivní, je zde skutečně vysoká penetrace. Zhruba 50 těchto kanálů jsou celostátní a zbytek regionální a místní. Pokud se týče návrhu regulace je tady jedna otázka, kterou je třeba řešit a to je eh, v souvislosti s balíčkem elektronických komunikací. Princip telekomunikačního balíčku by tedy měl zůstat zachován. Pokud se týče spektrální politiky, eh, balíček telekomunikačních služeb jasně říkají, že radiové frekvence jsou veřejným statkem eh, velkého významu. Navíc eh, program pro radiové spektrum bere v úvahu zájmy, jako je kulturní diverzita a mediální pluralita, a to je třeba v chystaném nařízení také dále dojasnit. Dále zde máme čtyři body. Eh, a to je Eh, role spektra eh, v televizním rozhlasovém vysílání je třeba, tu je třeba ocenit a příslušný pozměňovací návrh bude muset změnit bod zdůvodnění číslo 17. Eh, členské země a Evropský parlament musí nadále být zahrnovány do dalšího rozhodování o tom, jak dál se spektrem. Harmonizace spektra je politické rozhodnutí a tudíž musí projít evropským legislativním procesem. Rámcová směrnice, zejména články 8 a 9, eh, by mohly pro tento účel vyjasnit myšlenku harmonizovaného spektra. V této souvislosti je také důležité si uvědomit, eh, že Eh, žádné rozhodnutí na evropské úrovni nebylo eh, přijato kromě harmonizace spektra v eh, básmu 800 MHz. A hovoří se také o tom, že by bylo možno uvažovat o 700 MHz spektru. Toto je třeba ovšem zvážit dříve tím, než se toto spektrum začne rozdělovat. Eh, dále tady máme článek 10 a ten, tím by se měly řídit národní orgány. Domníváme se, že národní orgány by také měly vzít v úvahu eh, současné využití jednotlivých spektrálních pásem a eh, také zkoumat, zda současné rozdělení spektra je efektivně využíváno. A to je důležitý aspekt, efektivita. Také by bylo třeba vzít v úvahu tržní poptávku, například nemůže eh, být automaticky předpokládáno, že eh, dát více spektra pro eh, širokopásmové bezdrátové připojení je vždy tou správnou odpovědí. Důležité je poskytovat také služby, které se poskytují ne venku, ale jenom v budovách a to jsou potom fixní sítě, čili nejenom mobilní Eh, abych to řekla jasně, eh, tak není mnoho lidí, kteří sledují televizi na svých mobilních telefonech, pokud doma na počítači, tak přes Wi-Fi. Že? Dále je otázka eh, nákladů vyklizování stávajícího využití spektra. Dále bych chtěla říct ještě jednu věc, není to nic nového, ale je to možnost interference. Já už jsem řekla, že spektrální politika je o politických rozhodnutích, ale také k ní patří technické úvahy a samozřejmě politické aspekty eh, nemohou převálcovat technické aspekty. Eh, možnost interference mezi pásmy eh, spektra, to se musí řešit zabránění nežádoucímu, nežádoucím interferencím musí být součástí regulačních principů, což je úkol národních orgánů. Abych to zhrnula, principy telekomunikačního balíčku musí zůstat zachovány, včetně uznání ekonomického, sociálního a kulturního významu spektra. Eh, zejména eh, je třeba eh, si uvědomit, Eh, zvláštní roli spektra pro rozhlasové a televizní vysílání a dále eh, Evropská rada, Evropský parlament musí zůstat eh, spoluhráči v rozhodovacím procesu a také je třeba vzít v úvahu náklady restrukturace spektra a nezapomínat na možnost interference. Mnohokrát děkuji, Nikola. Pan Lodan, který je místo předseda mm, projektu a politiky Spektra Deutsche Telekom. Děkuji vám za příležitost vyjádřit náš názor a komentáře ke spektrální politice. Deutsche Telekom podporuje návrh Single Market eh, Directive, pokud se týče spektrální politiky. Je to zejména důležité pro mobilní poskytovatele a pro ně to znamená také více eh, více spotřebitelů a jde tedy o překonání eh, fragmentace spektra a zejména tedy eh, v oblasti mobilních telefonů. Současná situace brzdí investice do mobilní infrastruktury, když to srovnáme třeba s operátory ve Spojených státech. Tento návrh je ceným prvním krokem ke zlepšení situace. Chceme eh, jednotnou regulaci a překonání fragmentace spektra. A myslíme si, že články, které se zabývají spektrální politikou, mohou být ještě přesnější a ještě ambicioznější. Eh, Deutsche Telekom například eh, funguje na mnoha evropských trzích a eh, rozmanitost předpisů a postupů je velkou zátěží. Přejeme si nediskriminaci mezi stávajícími a také budoucími operatory. Investice je možné činit pouze v investičně jistém prostředí. Aukce by neměly být zneužívány k zalepování děr ve státních rozpočtech, ale je třeba, aby operátoři eh, mohli efektivně eh, využívat spektra. Telekom navrhuje eh, návrh ITRE o poskytování licenci na maximálně 30 let a spolu s leasingem spektra, pronajímání spektra to povede k eh, lepšímu využívání spektra. Eh, podporujeme také neutralitu spektra, ale jednotlivá pravidla pro určité, určitá pásma, eh, to, jak to navrhuje komise, tak to by nemělo být přijatelné. To by mělo být ponecháno obchodním rozhodnutím. Deutsche Telekom také navrhuje, také podporuje eh, systém přístupových bodů pro menší oblasti a to bude eh, výhodnější pro autorizované eh, uživatele spektra. Pokud se týče příjmu médií, k tomu jsme tady něco málo slyšeli a je zde zdánlivý konflikt. V budoucnosti dátové sítě eh, budou také eh, obsahovat větší roli pro příjem obsahu, eh, poněvadž vývoj je směrem k službám on demand. Pokud se týče spektra 700 MHz, a harmonizace, celosvětové harmonizace. Ano, tak ta interference eh, tady asi může být a jde o eh, primární využití a primární koalokaci. Tady to není možné, čili Jednoduše a prostě eh, toto spektrum musí být dáno mobilním operátorům tak, aby na něm mohli eh, plnit oprávněnou poptávku. Ale pokud se týče budoucního konvertovaného využití, je třeba eh, naslouchat spotřebitelům, co bude potřebné. Jinak celkově Single Market Regulation to je eh, dobrý základ eh, pro společný trh a pro budoucí uživatele a myslíme si, že to může být úspěšné v Evropě. Děkuji vám. Thank you, thank you very much. And now we have finally... Děkuji. A teď ještě pan Pogorel, který je profe, eh, tedy emeritní profesor ekonomie Telekom Paris Tech. Děkuji, děkuji vám za tuto příležitost uh, zde pohovořit a zamyslet se nad tím, kde se nacházíme, pokud je o užívání rádiového spektra v Evropě. Byl odveden velký kus práce, zejména tento parlament sehrál velikou úlohu při zvyšování povědomí o významu přístupu ke spektru a celá ta škála aktivit, která souvisí s přístupem ke spektru. Ale když se podíváme na stávající situaci, tak já mám pocit, že o co se tady snažíme, o jednotný telekomunikační trh v Evropě, se nedostatečně, že řeší prostřednictvím těch návrhů, které máme v této chvíli na stole. Ano, je pravda, že ceny pro spotřebitele v oblasti mobilních služeb v Evropě jsou poměrně nízké, což je jistě dobře pro spotřebitele, ale když se podíváme celkově na strukturu trhu, když se podíváme na dynamiku našeho telekomunikačního sektoru, když se podíváme na mm, tu dynamiku tohoto průmyslu v jiných částech, tak je to velice dobře známo a mluvám se, že to znovu opakuji, ale Evropa zaostává. Evropa zaostává stále více a jestliže rychle neučiníme mm, příslušné kroky, tak je tady riziko, že se dostaneme do hospodářského poklesu, jak se to ostatně říkalo před několika lety pro ekonomiku jako celek. Čili je zde tady několik návrhů, které bych dnes zmínil a které by mohly přispět ke zlepšení této situace, tohoto prostředí, které je velice fragmentováno. Můžeme říci, že to, co nyní máme v Evropě v oblasti bezdrátového spektra, to je až monstrózní. Máme tady 28 různých trhů. Každý trh je strukturován dle modelu sněhurka 7 trpaslíků. Samozřejmě, když máme víc než 100 eh, operátorů, sice můžete říct, že to je příznivé pro konkurenci, ale v reálu ta situace vede to k tomu, že tady máme různé oligopolie, máme tady roztříštěnost a tak dále. Není to dobré. Já bych tady chtěl zmínit dva návrhy, jak postoupit ku předu, jak pokročit směrem k jednotnému telekomunikačnímu trhu. Za prvé, hovoří se o lepší konvergenci přidělování spektra v rámci Evropy. To by byl poměrně pozitivní krok, i když eh, všechny země nemají zájem na sdílení tohoto mechanismu, ale při nejmenším koordinace, koordinovat eh, více, než je tomu nyní, kdyby se koordinovalo to rozdělování spektra. To by byl velmi pozitivní krok směrem k jednotnému telekomunikačnímu trhu. A potom druhá věc. Druhá věc, a tady musíme být realističtí, ale je zde určitá oblast, kde jsme skoro ztratili eh, krok s realitou a to jsou aukce rádiového spektra. V současné chvíli si podřezáváme sami větev, když chceme, aby telekomunikační operátoři platili stovky milionů a miliardy euro na aukcích, a následně mají problémy do budování, do investování toho, co je opravdu důležité. To jsou skutečné telekomunikační sítě. Myslím si tedy, že bychom měli hledat způsoby, podobně jako to učinilo už v jiných zemích, a bychom měli nějaké roční poplatky za rádiové spektrum, možná i nadále ponechali aukce, protože v komerční oblasti to je naprosto legitimní, ale měli bychom hledat i jiné přístupy, tak abychom mm, na telekomunikační průmysl neuvalovali toto velikou zátěž. Protože samozřejmě vládní rozpočet potřebuje peníze, ale získá více peněz, když nech umožní telekomunikačním operátorům, aby dělali svou práci, aby zbudovali síť a ne, aby vynakládali miliony a miliony eh, na to, že ještě zatím nakonec nedostanou ještě ani cent od těch spotřebitelů. A konečně poslední věc. Jeden argument, který velice často se zmiňuje, se týká toho, proč eh, máme takové potíže rozlišovat v oblasti spektra v EU. Je to proto, že v některých zemích hmm, jsou určité problémy s legálním rámcem a já bych navrhoval, abychom využili strukturální fondy pro to, abychom pomohli těm zemím, které mají problémy, abychom jim pomohli v tom, aby měli více konvergentní přidělování spektra čímž bychom umožnili všem členským státům, že budou moci se ubírat stejným směrem a stejnou rychlostí kráčet směrem k tomu jednotnému telekomunikačnímu trhu. Děkuji. Muchas eh, gracias. No... Mnohokrát děkuji. Je zjevné, že v tomto případě máme co dočinění se zcela zásadní problematikou. Je to opravdu podstatný faktor pro rozvoj jednotného trhu. Je to faktor konkurenceschopnosti na těchto trzích telekomunikace. Můžeme k tomu přistupovat eh, různými způsoby. Předtím, než předám slovo kolegům, kteří si přejí vystoupit, chtěla bych připomenout dvě záležitosti, které souvisejí s návrhem, který předkládám. Nesmíme zapomenout na to, že jsme konfrontování s touto částí spektra, která byla již harmonizována z hlediska používání elektronických telekomunikací. Velice často se říká, Velice často se hovoří o věcech, které se netýkají této, čas, této části předpisu. Často se hovoří o radiospektru. Uh, a v oblasti rádiového spektra jsme již přijali rozhodnutí v parlamentu. Tam byly jiné problémy. A tentokrát se naše úvaha musí zaměřovat na to, co nám bylo konkrétně předloženo, zvláště z hlediska sektorů, které nejsou specificky propojeny s elektronickými telekomunikacemi. Takže neúplně to tedy kopíruje tento návrh v oblasti spektra. V některých eh, úvodních ustanoveních eh, se klade velký důraz na nezbytnost vyhodnotit v ten správný okamžik možnost otevírat nová pásma a já jsem na to kladla důraz taky. To je věc, která se neustále vrací. Náš výbor se zabývá touto problematikou a v důsledku toho bychom měli eh, zohlednit eh, fakt, že je to nařízení eh, v tomto případě. To znamená, nesmíme se zabývat příliš obecnými problémy z hlediska různorodosti, z hlediska kulturní plurality a tak dále. Zde se jedná o nařízení. To je tedy nástroj, který se uplatňuje přímo. Není to směrnice. U směrnice je možné se zaměřit na obecnější aspekty. Také to není zpráva nebo stanovisko, je to nařízení, tudíž musí být konzistentní. A je nutné se vyhnout tomu, abychom překračovali dosah, legislativní dosah tohoto nástroje nařízení, protože pak by to bylo velice obtížné eh, nějakým způsobem se srovnat s tímto velice těžkým obsahem. Upozorňuji na to proto, že Nikola Frank eh, sama to uvedla ve svém vystoupení, když hovořila o těch obsazích a vysílání. Já o tom hovořím proto, že toto by se mohlo zdůraznit v některých úvodních ustanoveních, ale znovu opakuji, neměli bychom zapomínat na působnost tohoto nařízení. A zde se jedná o harmonizovaný sektor pro elektronické komunikace, takže musíme zůstat v tomto koridoru. Souhlasím s komisí, podporuji komisi. V každém případě bychom jistě mohli zlepšit některé body. A co se týče platnosti těchto práv, využívat tyto, tato harmonizovaná pásma. Já jsem říkala, že by to eh, nemělo být méně než 30 let v případě těch harmonizovaných existujících pásem. Nejenom v rámci těch pásem, které budou alokovány, ale také v rámci již existujících alokovaných pásem. Mohli byste namítnout, že pokud zdvojnásobíme počet let, tak co se bude dít, když už například se zaplatilo na, za polovičku této lhuty Já si myslím, že bychom se mohli domnívat, že toto doplňující spektrum není možné platit bez dodatečných eh, částek. A je to národní regulátor, který musí do toho vstoupit. Já jsem pouze zpravodajem parlamentu. Parlament nemůže přesně uvést, jak se budou řešit tyto otázky na úrovni členských států. To je úloha vnitrostátních regulátorů. Pokud dojde k navýšení této lhůty v porovnání s tím, co bylo původně plánováno, tedy pokud dojde k prodloužení, tak samozřejmě nezbytně to bude mít finanční dopady. Prodloužit lhůtu, to je možná také určitá, um, určitý podnět, určitý stimul proto, aby se využíval nástroj, který se možná nevyužívá, i když ta možnost zde existuje. Je tady možnost eh, zakoupit, udělat akvizici spektra nebo alokovat toto, tato práva. Pokud eh, ten, kdo má tato práva, je vystaven riziku, že o ně přijde, tak se tím dynamizuje eh, tento trh. Je to politika byče a cukru. To by mohlo dynamizovat eh, situaci na tomto trhu. V každém případě mi to připadá zajímavé. Před několika minutami jsme slyšeli, že je nutné vyvinout úsilí proto, aby tyto sporné otázky byly vyřešeny. Já myslím, že je eh, dobré zajistit větší synergii v tomto ohledu a možná využívat ještě další spektra, další pásma. Takže tím já končím a dávám slovo kolegům Katrin. Já mám drobnější připomínku z hlediska toho dosahu tohoto nařízení a z hlediska metodiky. Chápu, že tady musí být určitý rozsah, který bude stanoven, ale text komise Eh, opravdu má velký záběr, eh, tak trošku problematický záběr z, z hlediska regulování současné platné ekonomiky. Já myslím, že tady musíme dodržovat určitý metodický princip, ten se musí samozřejmě dodržovat, ale zároveň eh, to musíme mm, tak trochu zjednodušit z hlediska pracovního postupu. Já už jsem to vyjadřila v několika vystoupeních. A teď, co se týče spektra. My jsme vycházeli z definice toho, co by mohlo být eh, sladěným postupem členských států z hlediska harmonizované zprávy spektra. To je dlouhodobý záměr a konstatuji, že tento proces ještě není ukončen, že by bylo dobré ho revidovat z hlediska celého inventáře, také z hlediska ekonomické hodnoty existujícího spektra, dále z hlediska eh, dividend a toho, co by se dalo rozdělit mezi jednotlivé subjekty. Já myslím, že tady existuje určitý konsensus. A dále je zde strategické rozhodnutí. To znamená, Parlament se zabývá spektrem z toho důvodu, že rada je zdrženlivá a přitom spektrum je ekonomickým důležitým faktorem, jak to připomněl eh, pan profesor Pogorel. Já mám dvě otázky. Například na sekundárním trhu, který byl omezen na výměnu stejného účelu v původní směrnici. Jak to bude? Ponecháme si to či nikoli? Pokud budeme mít naprosto harmonizovaný harmonogram alokace spektra v jednotlivých členských státech, jaký dopad na průmysl to bude mít? To souvisí s poslední částí, kterou zde uvedla Pilar de Castello. A je to důležité zvláště pro operátory, protože my opustíme situaci, kdy operátoři získávají frekvence v rámci té hrstky členských států, které platí postupně a náhle se ocitnou v situaci, kdy budou muset zaplatit najednou. Možná jsem to nepochopila, ale myslím si, že tady dojde ke změně ekonomického paradigmatu. A zatím mám dojem, že to není dostatečně zohledněno z hlediska aspektu plateb, přístupu Možná, že ta délka, lhůta bude řešením. Možná by tam byl roční poplatek v rámci dlouhodobější alokace. Ale víte, že například u bytu platíte měsíční nájemné, takže můžeme uvažovat o jiných systémech. A pak je tady druhé téma, které by mělo být vyřešeno. To je dynamizace trhu, která souvisí s vyjasněním sekundárního trhu. A za druhé je zde problematika investic. Samozřejmě používání aukcí by bylo obtížně přijatelné, udržitelné pro některé podniky. A pak je tady také problém přechodu z harmonizovaného spektru, spektra, a to jednorázově. A samozřejmě je nutné to anticipovat, zvláště z hlediska Eh, podniků, které musí plánovat určité investice do vlákna. Takže i tyto investice je nutné zohlednit. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já mám jednu otázku. V Jižní Koreji jsem se naučil, že když se jedná o další balíček, tak se vychází z eh, 5G. Jak to vypadá? Eh, pokud jsem dobře informován, tak potřebujete kratší e, při vzdálenost, jak to bude vypadat s antenami, jak to vypadá s budoucími investicemi. Bude tady nějaká alternativa, například budeme se vracet k radiovému spektru nebo nikoliv? Další otázky? Mikrofon není zapnut. Podobně, jak to řekli předřečníci, mám dvě otázky. Jednu na eh, pana z Deutsche Telekom a druhou na pana profesora. Berek by byl rád, aby business enablers na trhu existovali tak, aby mohli operátoři eh, se dostat do toho spektra, který potřebují, aniž by eh, ohrozili dynamiku trhu nebo stabilitu jiných operátorů. Eh, známe Eh, určité nepříjemná překvapení, pokud se týče rozdělování spektra v některých jurisdikcích. Čili otázka je, která firma, jako jste vy, by byla schopná eh, strávit miliony eur eh, v třeba z pasmu 700 MHz v aukcích tedy po celé Evropě. A k panu profesoru Pogrelovi je to pravda, že eh, hovoříte o snížení vstupní ceny, tedy eh, vyvolávací ceny eh, za spektrum, proto aby bylo možné rychleji tyto sítě vybudovat a šířit. Myslíte si, že by to byla vhodná alternativa pro úpravu eh, jaksi té eh, rovnováhy v eh, situaci. Tak a nyní bych dala slovo panelistům, aby mohli odpovědět. Děkuji. Já také tady odpovím německy, neboť i v Německu byly některé otázky kladeny. Pokud se týče budoucího vývoje, my zde máme postup mezinárodní standardizace, a ten, ten dnešní standard 4G neboli LTE e, je tam také zmíněn. Čili my víme, že zhruba v roce 16 se dostaneme e, k příštímu stupni, to je LTE Advanced. A e, tam za použití větší porce spektra a e, dalších opatření se nám podaří dosáhnout výrazně vyšších přenosových rychlostí. Zatímco 5G e, nastane o nějaké dva až tři roky později. To, co se dneska odehrává, to jsou pouze testovací provozy. Myslím, že jsme na správné cestě a možná ještě k tomu LTE 2 bych řekl pár slov. E, tady nejde o nový standard jde o opatření, soubor opatření, která se postupně realizovaly, například eh, eh, více antenová technika nebo agregace spektra. To je zřejmě to nejpopulárnější. Agregace spektra znamená, že pásma z různých eh, částí, to znamená intraband i interband, to znamená třeba 18 a 18 nebo 900 a 2100, že je mohu virtuálně spojit a tím de facto dostanu širší spektrum a zvýším rychlost přenosu. Dále se konkrétně ptáte na to, jak e, lze pokrýt budoucí poptávku. E, my na příštím světovém kongresu o komunikacích e, budeme mít tuto agendu. Půjde o Eh, identifikaci práce se spektrem a eh, hovoří se o tom v práci pracovních skupin ITU a to znamená, že se nám podaří identifikovat daleko více spektra pro tyto účely. Co se týče eh, rozhlasového spektra, rádiového spektra, tak my počítáme s tím, že Evropa přistoupí na celosvětovou harmonizaci, že se tedy to, co bylo eh, dohodnuto na VRC 2, že to také skutečně realizujeme a dáme tedy k dispozici širší pásmo. Eh, nevidím tady ovšem, že by skutečně byl ten eh, masivní konflikt, jak se říká, s rozhlasem. Já si myslím, že to se dá vyřešit časem. Když se totiž podíváme na současnou potřebu Eh, podle studií, které máme, pak samozřejmě ta potřeba nám říká, že zhruba eh, v letech 2016 až 2018 eh, nám nebude stačit současné spektrum tak, abychom vyhověli požadavkům na mobilní širokopásmový přenos. A jinak samozřejmě rozhlas Eh, bude potřebovat určitý čas, eh, aby byl schopen eh, reagovat, aby tedy prostě přešel na dvbt 2 a další moderní standardy, aby tedy opustil současné pásmo. Jinak tady jednoduše a prostě musíme dohodnout, do kdy se to má stát a pak nedojde k těm obávaným konfliktům. Ještě k aukcím celoevropským my bychom, zda bychom eh, byli ochotní ukázat se o pásmu na všech trzích současně. No my nejsme přítomni na všech trzích a tak eh, je to eh, i u ostatních operátorů. Nikdo není přítomen ve všech 28 zemích. Takže ty, to, že zatím nejsou harmonizované auční podmínky, Eh, to je totiž příliš eh, komplikované a eh, de facto by to možná bylo jenom nebezpečí, že by se to prodražovalo. Jestliže se dostaneme do situace, kdy budeme mít určité jaksi harmonizované podmínky a pravidla a národní státy se toho budou držet a Evropa, že to bude harmonizovaným způsobem eh, kontrolovat a dohlídat že na to, tak to už nám pomůže. Nepotřebujeme, aby všude se ta aukce odehrála ve stejném okamžiku, ale prostě podle harmonizovaných podmínek to by pomohlo. Nikola, já... Děkuji mnohokrát. Nikola? A pak eh, pan profesor Pogorel. Ne, nejdříve pan profesor. Děkuji, já to vezmu stručně. Děkuji vám za příležitost eh, vyjasnit tady pár věcí. Ano, eh, to, co já jsem měl na mysli, je následující. Kromě těmi jakýmsi obchodování mezi pokrytím a poplatky za spektrum, šel bych ještě dál. Často slýcháme, že některé členské státy mají problémy s tím, aby jejich plány frekvencí eh, byly v souladu, a je to zejména v nových členských státech, ty mají tyto problémy, aby eh, ty jejich frekvence byly v konvergenci s frekvencemi, s plánu frekvencí v jiných státech. Čili návrh by byl takový, abychom pomohli všem členským státům EU posunout se dopředu stejným směrem, stejnou rychlostí, aby mohli využít strukturální fondy které by jim pomohly přepracovat jejich frekven- plány frekvencí. To je poměrně radikální přístup, který by ale mohl skutečně pomoci při vytvoření jednotného telekomunikačního trhu v Evropě. Děkuji. A Nikolo? Prosím. Děkuji. Já bych možná zareagovala nejprve na to, co říkala Pilar. Pochopitelně my si uvědomujeme, že pravidla, která jsou zde navržena, jsou pro rozhlasové spektrum, které je harmonizováno pro bezdrátové širokopásmové komunikace. Ale e, toto spektrum se v mnoha případech využívalo už jinými uživateli a ten proces uvolnění takového spektra musí odrážet určité principy, mimo jiné regulační principy, které e, jsou nastaveny v telekomunikačním balíčku. Takže to je takové vyjasnění, které tady navrhujeme. A také je to důležité s ohledem na definici harmonizovaného spektra. Opět i zde by měla být e, jasná definice, co to přesně znamená, ta harmonizovaná frekvence. Čili my nenavrhujeme rozšíření pole působnosti, ale jenom jakési vyjasnění. Dále, my jsme teď slyšeli, a je to pravda, je to pravda, že mm, k distribuci médií nyní dochází i online. Média poskytují svůj obsah online. Například televize, ale 93% stále je sledována živě, jenom mnohem méně procent je sledováno ze záznamu a jenom 2% televizního obsahu se sleduje online. Ano, je pravda, že to roste, ale roste to pomalu a to procento zatím není příliš velké. Nemyslíme si, že v budoucnosti dojde k velikému nárůstu. Je zřejmé, že sledování televize živě online na internetu širokopáspově, tak kdyby to najednou udělali všichni, to by nefungovalo. Potom by nebylo možné už živě sledovat televizní programy. Z toho důvodu tedy říkáme, že digitální eh, pozemní platforma je ta hlavní, je ta nejdůležitější v této oblasti. A potom ještě jedna věc, co tady zazněla, konvergentní využití, propojená televize, kdy například máte televizní signál přicházející spolu s eh, přístupem online, s internetovým přístupem, tak tady opravdu apelujeme na efektivní kombinaci technologie vysílací a technologie širokopásmové, tak abychom měli co nejkvalitnější signál pro publikum a pro živé sledování televize, tak ten vysílací mód je stále ještě mnohem efektivnější než širokopásmový. Na tom se většina lidí shodne. Dále zaznělo tady, že v blízké budoucnosti budeme potřebovat mnohem více spektra, tak o tom nejsme přesvědčeni. My se domníváme, že eh, to by bylo nutné ještě prokázat, že opravdu potřebujeme více toho širokopásmového spektra. A také tady ještě se hovořilo o té otázce energií. Prostě myslíme si, že to není tak jednoznačné, že bude potřeba mnohem více širokopásmového spektra. Mikrofon. Děkuji a myslím, že bychom měli přistoupit k dalšímu panelu. A potom na konci ještě budeme mít možnost pro ostatní členy publika, aby případně vystoupili a zapojili se. Takže panel číslo čtyři roaming. Máme tady nejprve pana Markuse, toho známe, ten už zde vystoupil, to ředitel WIKu, dále RCP Twittery, ředitel ECTA a Guillermo Beltra, což je e, vrchní pracovník pro vytváření politik BUK. Pane Markusi, děkuji, děkuji paní Pilar. Jako obvykle je pro mě velkou ctí a potěšením zde s vámi být. Já bych dnes tady přednesl schnutí materiálu z předchozích studií, které jsme dělali pro výbory ITRE a IMCO. Kopie najdete venku, celá řada věcí, které tady zmíním, tak je tam popsána mnohem podrobněji. A také děkuji paní kolegyni, která je hned tady, která mi velice pomohla. Takže zaprvé jsme se zabývali tím, co komise skutečně navrhuje. Ta komise eh, tady má celou řadu úprav eh, nařízení pro roaming, jednak je tady nový článek 4a, který apeluje na vytváření roamingových aliancí. To by se týkalo všech členských států, jsou tady přechodné plány, cílem je, aby bylo dosaženo cen porovnatelných s domácími cenami. Eh, byla by tady svoboda od kontroly retailových cen, malobchodních cen, a také by tady byli eh, nezávislí na konkurenci ve strukturálních řešeních. Ano, mohlo by to vést ke snížení roamingových cen, žádný poplatek za příchozí hlasové hovory. Mezinárodní hovory velmi často jsou v nařízení ošetřeny zvlášť, ale dle mého názoru je cílem, aby ty náklady na pevné volání se dostaly víceméně na stejné uh, úroveň a mezinárodní hovory by neměly být dražší než roamingové hovory. Čili celkově je tady cílem snížit roaming, ceny roamingu na úroveň domácích cen, což je pozitivní pro jednotný vnitřní trh. Ty určité obavy, které tady máme, se spíše týkají té metodiky pro dosažení uvedených cílů. Vypadá velice nepravděpodobně, že takové roamingové aliance se skutečně budou vytvářet, i když určitě se o tom hodně bude hovořit. Ty transakční náklady na dosažení takové aliance jsou poměrně vysoké. A navíc tady nejsou dostatečné pobídky pro mobilní sítě, aby tyto uh, spojenectví vytvářely. Je pravda, že sice tím, že by ty ceny daly níže, tak by nepodléhaly té kontrole a mohly by provádět strukturální řešení po té, co byly vstřebány ty náklady a zároveň by nepodléhaly té konkurenci, ale oni s ní možná nemají ani tak problém v první řadě. Ale komise to do jisté míry, eh, to tady prostě příliš nepodporuje, takže myslím si, že takové aliance vznikat nebudou. Když se podíváme trošku dál, tak co by se mělo udělat je, Důležité mít na paměti, že sílou stávajícího nařízení je to, že ceny a náklady jsou zkontrolovány společně jsou ošetřovány společně, provázaně a to je v pořádku. Jestliže chceme eh, dosáhnout prakticky nulových cen pro přijaté hovory, tak ty náklady, které v minulosti nebyly tak zásadní, najednou zásadní budou. A budou to také náklady za ukončení hovoru. Čili, jestliže toto chcete vyřešit, musíte k tomu přistupovat integrovaným způsobem a to stávající nařízení nečiní. Hodně lidí chápe ty základní principy roamingu a tak dále, Probíhá tady tedy ta IoT platba, ta velkoobchodní platba, která se dělá z té domácí sítě směrem k naštívené síti. Dobrá, to je v pořádku dle roamingového nařízení. Ale pro přijaté hovory tak není žádná taková velkoobchodní platba. Je tady ale sazba, hm, terminační poplatky, čili terminační poplatek za je tady přijatý tou domácí sítí a ty rozdíly v těch terminačních poplacích jsou opravdu zásadní a to ostatně komise uvádí i v posouzení dopadu. Což ale znamená, že ten rozdíl v terminačním poplatku, to je naprosto zásadní věc. Komise se velmi snad, dlouho snaží, aby se tyto sazby dostaly na podobnou úroveň, ale ty rozdíly mezi jednotlivými členskými státy jsou až čtyřnásobná, to ani nemluvím o situaci v Lucembursku. Čili máte tady rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším nějaké 3 centy, což znamená, že v některém případě by ten provozovatel přišel o 3 centy za minutu. Teď je otázka, zda by to bude ochotně dělat. Naš argument je tedy takový, že tyto věci se musí řešit společně a že je potřeba mnohem komplexnější přeskum. To, co navrhuje komise, by oddělilo náklady, které zůstanou tam, kde jsou v té směrnici a také v doporučení z roku 2009 Mezinárodní hovory by byly, byl v novém nařízení se nakládáno jako opatření na ochranu spotřebitelů, roamingové bo, volání by spadalo pod roamingové nařízení, čili není tam mezi tím propojenost. Zároveň tedy nám trošku dělá starosti, že to, jak je to nařízení koncipováno, tak by nevedlo k nižším roamingovým cenám, ale také by to možná odvrátilo pozornost komise Bereku a národních regulačních orgánů od toho, co mají dělat. Co tady potřebujeme? Potřebujeme integrovaný přístup, který zastropuje ty roamingové sazby eh, a také vnitroevropské poplatky za volání. A mimochodem velice vítáme ten koordinový přístup, který má paní zpravodajka k těm terminačním poplatkům. Ale eh, je to velice komplikovaný problém. Dále, eh, trochu nám dělá starost, že celý ten návrh je příliš strukturálně komplexní. Jak říkala paní Del Castillo, je velmi důležité věci zjednodušit. Jedna ze silných stránek stavícího systému je jasná hierarchická struktura. To, co ale navrhuje komise, a nejenom v roamingu, ale celkově, je, že by eh, byly překryty celá řada těch stávajících subjektů něčím, co, co jenom těžko tomu rozumíme. Takže ta struktura by vypadala nějak takhle. Bylo by to úplně zamotané, těžko by se to chápalo a těžko by se to udržovalo, ten regulační rámec. To není určitě správné. Zároveň jsou tady důležité silné stránky v mnoha aspektech toho, co navrhuje komise. Když je prostě důležité, abychom, tak jak říkáme, nevylili dítě i s vaničkou. Čili je tady celá řada element z prvků, které by měly být zachovány. Do, doporučujeme, aby byla uh, prováděna prioritní opatření a aby došlo také k radikálnímu zjednodušení toho, co je navrhováno. A to všechno je potřeba mít na paměti ve zprávě paní Del Castillo. Děkuji, děkuji mnohokrát. Mrs. Eh, Fittery. Paní Fittery, máte slovo. Thank you very much and thank you very... Děkuji vám. A děkuji vám také za pozvání, abychom zde mohli za sebe říct, jak vnímáme návrh roamingu. Tak e, tady v podstatě jde o to, abychom, abychom e, pro spotřebitele, kteří se pohybují přes hranice, zrušili nadměrné roamingové poplatky. Eh, my jsme tedy proto, aby eh, existoval eh, nějaký, nějaký způsob, jak se postupně dopracovat k roamingovým cenám na národní úrovni, ale zároveň musí být zachován prostor pro efektivní schopnost konkurenci. Důležité také je to, aby operátoři měli právní jistotu a aby pravidla byla předvídatelná. Také samozřejmě je třeba vědět, eh, co bude třeba investovat, kolik to bude stát, abychom se eh, se současnými pravidly dokázali vyrovnat. Zároveň tedy máme zde eh, v nařízení roaming 3 termín, do kterého je třeba provést, tedy investovat do decouplingu, to bude v roce 2014. Proč tedy eh, máme různé možnosti, které eh, jsou víceméně protichudné? Jestliže operátoři využijí aliance, aby snížili roamingové poplatky místo eh, decouplingu, anebo jestli bude roaming eh, zrušen eh, ze zákona do roku 2016, potom tedy decoupling nebude mít význam. Decoupling byl vytvořen proto, aby byla vytvořena nezbytná konkurence, tak aby potom ten, ten roamingový příplatek byl snižován tržním mechanismem konkurencí. Ovšem, jestliže chceme tohož dosáhnout jinými způsoby, pak tedy ten decoupling eh, je zbytečný. V této souvislosti eh, tito operátoři žádají jednu věc. Eh, prosím, žádejte pouze rozumné investice od operátorů. Eh, další věc, a to už tady také zaznělo, je důležité mít na paměti to, že pokud eliminujeme roamingový příplatek ze zákona, eh, je třeba mít na paměti, že pořád zůstanou velkoobchodní náklady, které musí operátoři platit, a to jsou ty terminační poplatky. A mm, to je třeba, aby operátoři měli možnost někde vykompenzovat z hlediska spotřebitele eh, by to mohlo být negativní eh, v tom smyslu, že zákazníci, kteří nebudou využívat roamingu, eh, budou roaming křížově dotovat těm, kteří ho využívají. Domníváme se, že toto není příliš transparentní a ani to není v zájmu spotřebitelů. A dále domníváme se, že důležité je také to, budou-li eh, příplatky za roaming eh, zakázané ze zákona, je důležité, aby zde byly eh, fubky, tedy pravidla férového využívání kapacity. Děkuji. Mikrofon, prosím. Uh, Děkuji výboru IQE za to, že naše organizace BEUK je eh, pozvána. My jsme eh, organizací pro eh, evropské spotřebitele, zastupujeme zhruba 40 spotřebitelských organizací ze 30 evropských zemí. Domníváme se, že právě to, o čem se e, tady bavíme, tedy roaming, je jednou z největších bariér e, tvoření společného trhu. A myslíme si, že roaming nabývá na významu s tím, jak roste mobilita spotřebitelů. Já bych chtěl připomenout rezoluci 2593 z roku 2013 o digitální agendě pro Evropu. Tam se říká, že Opatření pro dokončení digitálního společného trhu je třeba vyřešit tak, že do roku 2015 eh, se eh, zmizí rozdíl mezi roamingovými a domácími cenami eh, pro textové služby, hlasové služby a datové služby. My plně souhlasíme a dnes máme příležitost zavájit opatření, která právě toto dosáhnou. Návrh komise chce tedy podpořit vývoj ke stejným cenám doma i v zahraničí. V článku 4a je ovšem něco, co nám eh, působí obavy. Za prvé, eh, návrh kolektivních dohod bude mít eh, výrazný dopad na konkurenceschopnost a napadlo na konkurenci a zmenší výběr pro spotřebitele. Pro některé operátory, kteří mají eh, velkou, eh, pro ty větší, toto může přinášet pouze výhody. Dále eh, geografická a geografická kritéria a počet obyvatelstva bude, by mohl vést k dvourychlostní Evropě, pokud se týče roamingu. Zdá se nám, že navrhovaný mechanismus je příliš složitý a může vést k chaosu a nedůvěře v roamingové služby. Vzhledem k tomu, že e, tržními mechanismy se nepodařilo tohoto cíle dosáhnout, takže my si myslíme, že už v roce 2015 by měly být jednoduše a prostě roamingové příplatky zakázány. E, domníváme se, e, že omezení roamingových cen, jejich zastropení eh, nebylo dostatečně radikální. Domníváme se, že zejména eh, maximální ceny za data jsou pořád ještě neoprávněně vysoké. Domníváme se, eh, že retailové ceny by měly být maximálně dvojnásobkem cen velkoobchodních. Bylo tady řečeno, že cíl Eh, vytvoření společného trhu povede k tomu, eh, že je třeba eliminovat eh, příplatky za přeshraniční služby. V digitální éře samozřejmě, pokud chcete zavolat někomu známému, který je jenom pár kilometrů od vás, ale je mezi vámi hranice, mělo by to být stejně Eh, stát stejně, jako kdybyste byli v jedné členské zemi. Eh, je zde velká, velký cenový rozdíl a není to oprávněné. My si přejeme, aby toto se zlepšilo. Jestliže eh, mohou, eh, ten, kdyby mohli spotřebitelé v Evropské unii používat svou službu bez ohledu na to, jestli volají do zahraničí nebo ne, tak teprve potom, když to nastane, budeme možná hovořit o společném trhu. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Beltra. Tak nyní si vyslechneme otázky které můžete položit jednotlivým řečníkům. Výbor regionu je tady taky zastoupen, tak lidé z veřejnosti. Já bych chtěla ještě učinit eh, jedno upřesnění ohledně mého návrhu, který se týká roamingu. Musíme nejdříve konstatovat, eh, jaká je situace. A situace je naprosto zřejmá. Roaming se stal produktem, který nyní již po dobu sedmi let nás vedl k tomu, abychom hledali jednotlivá řešení, jednotlivé předpisy. Roaming, nebo lépe řečeno poplatky, začaly pomalu klesat. Byl stanoven určitý strop pro maloobchodní ceny a u velkoobchodních cest jsme měli roaming 2, roaming 3 a byli jsme svědky střídání těchto jednotlivých eh, poplatků, které se mírně zmenšovaly. Ale pokud se podíváme na evropský jednotný trh v této oblasti a zvážíme tyto roamingové poplatky, tak není úplně zjevné, že by tyto poplatky měly úplně vymizet z důvodu jednotného trhu. Ale nezbytné je, aby to mělo pozitivní dopad na spotřebitele. V každém případě je tady také symbolický význam, to znamená odstranění určité bariéry, která je zcela hmatatelná u těchto roamingových poplatků. Jakmile opustíte vaši zemi, tak eh, automaticky eh, se objevuje tento nástroj. Jakmile začnete pracovat s vaším telefonem nebo tabletem a překročíte hranici, nebo ať už používáte SMS, anebo telefonujete, tak vidíte, že překročení hranice vede k určitým komplikacím v souvislosti s tímto roamingem. Místo, aby se usnadnilo toto cestování v EU, aby platili stejné podmínky, tak dochází eh, ke vzniku těchto bariér, překážek. Pokud máte k dispozici Wi-Fi, tak je možné snížit tyto náklady. A my máme tuto každodenní zkušenost. To znamená, že nemůžeme tyto nástroje jednoduše používat právě z důvodu těchto nákladů. Pokud jednoho dne Portugalec řek nebo Němec, nebo Polák, nebo Švéd, začnou telefonovat, budou volat do domů, nebo budou pracovat se svým tabletem a budou se dívat na svoje eh, zprávy. A pokud to už nebude souviset eh, s poplatky, tak tu vznikne zcela jiný přístup, zcela eh, jiná vize. Já jsem přesvědčená, že v ten okamžik to bude hmatatelný signál Evropské unie směrem k jiným částem světa, signál o tom, že jsme pokročili a že jsme upevnili skutečný jednotný trh. A to bude mít také velkou ekonomickou hodnotu, zvláště pro uživatele. Ale hlavně to bude mít výrazný ekonomický dopad i na venek ale eh, v tomto hledu potřebujeme přijmout politická rozhodnutí v určitý okamžik. Je nutné tedy skoncovat s těmito roamingovými poplatky. A to by mělo nastat nyní. Po sedmi letech různých předpisů, které byly téměř zbytečné. Takže jak máme postupovat? Nejdříve je nutné, aby tady byla zaručena právní jistota. To je zásadně důležité. Pokud nezajistíme tuto jistotu, tak to neuděláme nikdy. To je zcela stěžejní princip v tomto systému. V tomto systému musí platit právo, právo musí řídit tento systém a nikoliv naopak. Takže počínaje zítřkem eh, by bylo vynikající, kdybychom přestali platit tyto roamingové poplatky. To znamená, že budeme vysílat naše zprávy bez těchto poplatků. Před rokem jsme již eh, přijali tuto regulaci a tyto předpisy, ale právní jistota musí být skutečně zajištěna. Pro mě to není rok 2014 nebo 15. Jde mi o rok 2016. To nám totiž připadá jako rozumná lhuta, která je nezbytná na to, aby se tady vypracovaly nabídky pro podniky. A bylo by dobré, aby tedy podniky věděly, jaká je lhůta, že to bude do roku 2016 a přizpůsobili se tomu. Já jsem také požadovala mm, přeskum rámcové směrnice ve stejnou dobu. Kladou se mi otázky, proč máme investovat do odstropování, pokud budeme muset v budoucnosti měnit přístup. Možná by se měl tento princip odstropování e, změnit. A pokud roku 2016 nebude fungovat roaming 4, tak eh, budeme muset eh, změnit tento přístup. Není zatím zaručeno, že tento systém bude fungovat. Možná budeme muset počkat až na rok 2007, abychom to změnili. Ale myslím si, že tato lhuta do roku 2016 je rozumná Eh, je možné investovat, je možné jak si vymyslet tento systém. Můžeme si říci, že pokud ten systém bude fungovat dobře, tak v podstatě tady nebudou vůbec existovat tyto roamingové poplatky. A nebo se tu ponechá ten eh, rozdělený systém, uvidíme, jak to bude fungovat a zhodnotíme to v ten patřičný okamžik. Ale pro mě bylo zásadně důležité stanovit datum počínaje kterým vymizí tyto poplatky. A za druhé, samozřejmě to musíme zvážit také v souvislosti s jinými poplatky. Tedy na úrovni velkou obchodu. V tomto konkrétním návrhu se uvádí, že v prosinci 2015 dokončíme přeskum tohoto stropu z hlediska velkoobchodních nákladů, tak aby bylo možné propojit maloobchod a velkoobchod a vyřešit tedy otázky v těchto dvou oblastech. Možná jsem hovořila poněkud dlouho, ale chtěla jsem vysvětlit tento systém. Salvador má slovo. Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já bych chtěl stručně přispět k této diskusi, pokud dovolíte. Já souhlasím s tím, co jste právě uvedla a co uvedl také zástupce organizace eh, spotřebitelů. Roaming um, není odůvodnitelný, nebo lépe řečeno, poplatky roamingové nejsou odůvodnitelné. V jiných ekonomikách, kde je integrovanější trh, a mám na mysli USA, ten trh v této oblasti je mnohem aktivnější. Paní předsedkyně hovořila o koncepci jednotného trhu s obrovským ekonomickým potenciálem. Ale roamingová záležitost je také politická záležitost. Proč? Protože my jsme přijali roaming 3 a občan Evropské unie možná pochopil, co dělá Evropský parlament. A je to prostě určitý signál. Je to politická koncepce, která souvisí s roamingem. Je to politická koncepce, která podporuje myšlenku evropské integrace. Pokud si přejeme vytvořit skutečný vnitřní trh telekomunikacemi, pak roaming nemá smysl, ztrácí opodstatnění. Já sdílím názor paní předsedkyně ohledně nezbytnosti zajistit právní jistotu. Nemůžeme eh, urychleně změnit to, co je v roamingu 3, protože by vznikly problémy pro operátory. Musíme vybudovat právní jistotu v tomto systému. Pan Markus eh, prohlásil, že je nutné mít k dispozici jednoznačné údaje. Pokles eh, příjmů eh, není úplně jednoznačný. Když jdete, jedete do jiné evropské země, tak eh, první věc, kterou děláte, je, že odpojíte eh, výměnu dat a hledáte eh, Wi-Fi, bezplatné Wi-Fi. Takže nejsem si jist, že automaticky dojde k poklesu eh, příjmu. Děkuji. Chce ještě někdo vystoupit z poslanců? Pokud nikoli, tak bych dala slovo našim pozvaným expertům. Uh, Děkuji. Tak možná nejprve zareaguji na tu poslední otázku. Do jaké míry by to zvýšené používání lidí, kteří cestují, vyvážilo změnu cen? Tak stručná odpověď u hovorů ne dost, u dat možná. Bylo provedeno posouzení dopadů eh, pro Evropskou komisi v návaznosti na to velké roamingové nařízení 2012. Dělal to významný ekonom Štefan Hynik a on vypracoval takzvaný koncept eh, poptávkové elasticity minus 2,4 eh, minus 2,7 Čili vyšlo z toho, že zvýšené používání by nevyvážilo to snížení. Jinými slovy řečeno, to, o co přijdou na těch příjmech, nevykompenzuje ten objem data, tak tam je vyšší elasticita, což znamená, že určitě účtovat víc <laughs> se vyplatí více než méně. A tam ta elasticita mu vyšla minus jedna v té studii, což znamená, že snížení roamingových poplatků těch dát to by pomohlo. A ono mimochodem tam došlo k velkému snížení u těch poplatků od roku 2011. Já bych v zásadě chtěla říci, že ta situace u dat je mnohem optimističtější než u hlasových služeb. Děkuji. Něco dal někdo další k této věci? Pan Guillermo Berta, prosím. Děkuji. Vzhledem k tomu, že mám možnost hovořit španělsky, tak eh, se nepřipravím o tuto možnost. Chtěl bych okomentovat to, co řekla paní de Castillo. Naprosto souhlasím s tím, že vymyslení roamingu bude mít významnou symbolickou váhu. Ale nesmíme zapomínat také na přeshrační služby. Je velice důležité, aby spotřebitel si neříkal, tento člověk má francouzské číslo nebo španělské číslo. I to by se mělo upravit, to je také důležité z hlediska jednotného evropského trhu. Nejsme proti principu právní jistoty. Já chápu, do jaké míry je důležité, aby podniky mohly předvídat budoucnost. A to, co jste řekla eh, z hlediska toho dekapinku, to je velice důležitý proč by to nebylo kompatibilní s koncem roamingu? Já myslím, že tady bude větší soutěž na tomto trhu. A tento trh bude tedy eh, sjednocen. A co se týče poslední připomínky, vše bude záviset na způsobu, jakým eh, k tomuto odstropování dojde, jak bude efektivní. Uvidíme, zda to bude zabírat či nikoliv. Zatím nevíme. Uvidíme, až nastane ten okamžik. Ale potřebujeme určitý čas, potřebujeme určitou právní jistotu v tomto ohledu. A ta právní jistota znamená, že víme, zda bude nějaký předpis či nikoliv. Musí prostě tady eh, proběhnout jakási rozumná doba na přizpůsobení. A pak se musí provést testy. A toto odstupování, no zatím není jasné, jak to bude probíhat. A co se týče mezinárodního volání, to je zase jiný problém. To spadá do neregulovaného prostoru, takže je to úplně něco jiného. Z ekonomického hlediska má toto vše obrovský dopad. A také ta symbolika je zde důležitá z hlediska ukončení roamingu. Takže já myslím, že ten dopad bude patrný a bude také ekonomický. Dnes se jedná o politické rozhodnutí, které musí být přijato je nutné skoncit s tímto systémem. Pokud neuděláme nic a bude to business as usual, tak neposkytneme tyto nové možnosti našim spotřebitelům. Takže je nutné skoncovat s těmito roamingovými poplatky. Takže teď si vyslechneme názory zástupců jednotlivých institucí, ze zástupce komise, výboru regionu máme hodně času. Jsme tady až do půl sedmé, takže komise jistě plně využije své možnosti vystoupit a zástupci výboru regionu budou moci také hovořit a i lidé, kteří jsou tady za veřejnost. Takže komise, prosím. Rapporteur, shadow rapporteur. Děkuji, vážená paní zpravodajko, stínoví zpravodajové, vážení poslanci, dámy a pánové. Děkuji mnohokrát, že jste nás sem dnes pozvali. A když říkám, že vám děkuji za toto slyšení, tak to neříkám jenom tak ze zdvořilosti. Jak vždycky říkáme, děkujeme za pozvání, děkujeme za debatu, bylo to zajímavé. To se říká vždycky, ale tentokrát myslím, že já i ostatní kolegové z komise to skutečně myslíme tak myslíme, protože to bylo mimořádně, opravdu mimořádně zajímavé slyšení. Udělali jsme si celou řadu poznámek, podnětů eh, a opravdu si z dnešního setkání hodně odnášíme a i ostatně ze včerejšího slyšení IMKO. Čili veliké díky, veliké díky nejenom ze zdvořilosti, samozřejmě i tak jsme zdvořili, ale zároveň opravdu upřímně. Upřímně děkuji mnohokrát. Když místo předseda Kyně Cruz přednesla eh, balíček pro ta Connected Continents, propojený kontinent, řekla, že věří v demokratický proces. A řekla, řekla, jsem přesvědčena, že demokratický proces vylepší náš návrh. A proto my tady jsme. Proto tady jsme. Učinili jsme úvodní návrh a nyní spolu s ostatními zainteresovanými subjekty se zapojujeme do procesu, O něm jsem přesvědčen, že i spoluzákonodárci odvedou svůj kus práce a náš návrh vylepší. Čili je to v tomto duchu, že tady jsme, takto k tomu přistupujeme a těšíme se na další spolupráci s parlamentem a s radou. Já si myslím, že v této době Evropská rada už eh, učinila velmi důležitý krok v této poměrně dlouhé cestě při schvalování propojeného kontinentu, Connected Continent, tím, že se říká, toto je velmi důležitý návrh pro Evropu, je to priorita, je to součást transformace evropského hospodářství na digitální hospodářství, je to součást obnovy evropského hospodářství a vytváření nových pracovních míst a podpory růstu. Eh, dalším důležitým krokem je zveřejnění zprávy dvěma zpravodaji. Velmi, velmi důležitý profesionální krok eh, zpravodajové z IMKA, z ITRE. Chápeme, že na to bylo málo, málo času a přesto byla odvedena velmi kvalitní práce zpravodajové i stínový zpravodajové, takže všem vám za toto také děkujeme. A upřímně řečeno, co se stalo včera a ostatně i dnes eh, to přineslo poměrně změnu, poměrně eh, rozdílný přístup k té debatě o propojeném kontinentu, tom balíčku. Tady tento balíček byl ještě před schválením předkládán jako poměrně kontroverzní balíček, jako balíček, o němž mnozí pochybovali, zda je užitečný a někdy byl až skoro karik- karikován. Ale myslím, že dnes já jsem tady slyšel v mnoha jazycích, jsem si to poslechl, kdy se tady řada lidí shodla na tom, že ten balíček je velice důležitý, velice významný. A v této souvislosti také děkuji panu předsedovi Bereku. Berek do této debaty přispívá velice významným způsobem, je velice konstruktivní a my z Evropské komise si toho vážíme. Pochopitelně Berek má velice zásadní úlohu, velice také kritickou úlohu, jinak by to nebyl nezávislý orgán, ale zároveň působí velice konstruktivně. Za to vám také děkujeme. A stejně tak eh, organizace zainteresované subjekty, ty všichni jsou také velice konstruktivní. A myslím si, že i parlament, vy, paní zpravodajko, všichni stínoví zpravodajové, také eh, tady jste přinesli celou řadu důležitých bodů a podnětů k zamyšlení, opět v velice konstruktivním duchu. A nyní k těm některým jednotlivým bodům. A mm, zároveň musím říci, a jistě to chápete, že v této chvíli já nemám žádné pověření schválení k tomu, abych tady dělal nějaké kompromisy. To musím zároveň oficiálně tady sdělit, ale jistě i tak se pokusím být co nejpřesnější a zareagovat na přednesené poznámky. Jednu věc ale, kterou mohu autorizovaně říci, je, že komise se bude snažit být otevřená, flexibilní, bude naslouchat, bude snažit se být nápomocná dosažení kompromisu. To e, můžete považovat za hotovou věc. A je to ostatně i to, co říkala místo předsedkyně Korusa, já to jenom opakuji. Nyní k těm některým konkrétním bodům, co zde dnes zazněly. Já se eh, domnívám, že tady opravdu jsme svědky velice široké konvergence eh, v tom, jak je ten návrh koncipován v oblasti síťové neutrality a spektra. To je velmi důležitý výsledek. Také jsme eh, to již zaznamenali, nebo respektive zaznamenali jsme určité zajímavé myšlenky ve zprávě paní zpravodajky, to jsme slyšeli včera, stejně tak dnes. A myslím, že tady máme velice kvalitní základ pro to, abychom v obou těchto bodech, v obou těchto tématech pokročili ku předu. A to je důležitý výsledek. Co se týče jednotného povolování, tak Tady bych chtěl říct se následující. Komise není nějak emocionálně vázána na to, či které řešení. O co nám jde, je výsledek. Výsledek je, aby ten proces nebyl byrokratický, aby to byl proces, kdy firma může nabízet služby, aby neplatili nadbytečné poplatky za povolování, aby nedocházelo k nějakému vydírání firm a podniků členskými státy, aby prostě členský stát říkal, když eh, nebudete hodní, tak vám nevydáme povolení. Ano, samozřejmě oni musí se chovat náležitě, ale nesmí tady docházet k nějakým tlakům a nátlakům vydírání a podobně. A to by mělo probíhat jednotně v celé Evropě. Paní zpravodajka tady také zmínila tu myšlenku zjednodušení procesu. My chápeme i to, že to Berek podporuje, budeme se muset na to ještě podívat. A ale opět, eh, jak jsem ji řekl, ano, celý ten proces by měl být efektivní, měl by vést k tomu, že podniky budou dostávat povolení nabízet služby a že to budou moci učinit co nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem. Ať z té debaty vzejde jakákoliv dobrá myšlenka, tak my ji se vší vážností zvážíme a posoudíme. Takže v tomto ohledu velice vítáme širokou debatu. Dále bych chtěl ještě jednou zopakovat, už jsme to řešili mnohokrát, ale snad by stálo za to to zopakovat ještě jednou, že nikde v návrhu není napsáno, že komise upřednostňuje jedno řešení či druhé. Ne, to, co je tam napsáno, je princip, který zní následovně. Regulátoři by měli zvolit nejpřiměřenější nápravné opatření s ohledem na regulační podmínky v tom či kterém členském státě. Čili jestliže virtuální opatření je vhodnější než fyzické, mělo by se preferovat. Jestliže naopak je přiměřenější to fyzické, tak by se mělo zvolit jako řešení toto ale nikde, nikde není napsáno, že by jedno řešení mělo přednost na druhým, před druhým. Potom další chybný výklad toho návrhu je ten, že ten návrh je o importech standardizovaných řešení. To také v návrhu nikde není napsáno. V návrhu se říká, že bychom měli společně pracovat na tom, abychom měli evropské společné standardy pro virtuální produkty. My jsme velice pozorně naslouchali podnikatelské komunitě, ale jsou tady ještě jiné důležité aspekty. Veřejná administrativa, a cloudy a tak dále. Tohle všechno jsou ty případy, kde standardizované virtuální produkty jsou velice důležité. Zmiňoval jsem studii před dvěma lety, kolik by stálo neevropské řešení. Nejdůležitější doporučení, které tam bylo, bylo standardizovat ty produkty. Čili nyní mě udivuje, že někoho jiného udivuje, že komise přináší tento návrh. My víme a chápeme, že Berek eh, na tomto chce ještě dále pracovat a opět konstruktivním duchu jistě musíme se o tom dále bavit, musíme to diskutovat, ale možná jako určitá sebekritika bychom měli říci, že to je něco, co se mělo udělat až před dlouhou dobou. Nedošlo k tomu. Dobrá, dobrá, ale umožněme, aby se to stalo umožněme, aby se to stalo. Pokud to nebude na pořadu dne, tak přijdeme o další dva roky. Čili je tady ještě nějaká cesta uprostřed. Connected Continent, propojený kontinent, ten proces zahájí a proces dokončí regulátoři. To je velmi pravděpodobný scénář, který není scénář tohoto návrhu, ale je to jeden z těch scénářů, které eh, předkládáme do diskuze. Já samozřejmě nemám teď další autorizace, abych tady přicházel s takovými řešeními, ale celkově, celkově Rada eh, má zájem na tom standardizovaném virtuálním produktu a je velice zřejmé, že asi není tady nejlepší postupovat tímto směrem. Co se týče zprávy a řízení, tak zase jasně bych chtěl říci, že Naším cílem je posílit berek, je cílem, abychom měli silný a nezávislý berek. V tomto ohledu tedy vítáme to, co tady řekl pan předseda Bereku, že eh, na následující plenární schůzi Berek bude hovořit i o té možnosti, že předseda Bereku se bude volit přímo členy Bereku. A my velice rádi si vyslechneme tu debatu, která tam proběhne v rámci Bereku. Věřím, že o tom budete informovat i parlamenty radu, aby to mohli zohlednit. Roaming. E, zde vítáme návrh paní zpravodajky ukončit roaming. E, to je určitě to, po čem volá i komise i parlament potom volá prostřednictvím eh, usnesení místo předsedkyně Krus také. Konec roamingu eh, není možné, není možné v dnešním světě, abychom nadále museli vypínat tablety a mobilní telefony. Co uděláme za dva roky? To budeme najednou vypínat i naše auta? Auto budeme muset nechat na hranicích? Nebo naše zdravotnické monitorovací systémy z důvodu toho, že pořád tady máme roaming. Čili roaming to je věc minulosti. To je potřeba si jasně říci. Ale je tady ještě jedna věc, kde možná nesouhlasíme s některými řečníky. A to sice konec roamingu by neměl vést k větší regulaci. To by byl paradox, kdyby se toto stalo. Jediný způsob, jak snížit roaming, je zvýšit eh, cenovou regulaci. Pokud tohle by byl jediný způsob, tak je tady riziko, že ten proces se dostane na jinou kolej. Ano, my se musíme snažit to, to tady nějak vylepšit, musíme se bavit o časových rámcích, ale myslím, že by bylo hodně zvláštní, kdyby konec roamingu znamenal, že budeme muset zvýšit regulační tlaky. Co se týče mezinárodních hovorů. Tak eh, ano, to je v skutku liberalizovaný trh, o tom není pochyb. Náš eh, návrh není takový, abychom tento princip změnili. My se snažíme navrhovat transparentní opatření, abychom chránili slabší část populace. Eh, pochopitelně spotřebitel, který ví, jak ušetřit, může používat Voice IP a různé balíčky, ale lidé, kteří o tom nic nevědí, a v mnoha státech to je třeba 60% populace, tak dnes platí ohromné ceny za to, aby volali v rámci Evropy. Třeba telefon z Portu, mezi Portugalskem a Vilniusem, Lisabonem a Vilniusem, 1,2 eura za minutu. Přitom ten náklad je 3 centy Čili, co na to říct? Chceme regulovat ceny? Ne. Chceme chránit spotřebitele? Tak eh, bylo to tady jasně řečeno. Bylo by vhodné, kdyby parlament zvážil nějaké opatření, které nebude spočívat v zastropování cen, ale bude to za opatření, které transparentně ochrání spotřebitele. A v tomto ohledu bychom byli rádi, kdyby i Berek se nad tím zamyslel a s něčím přišel. Takže děkuji, děkuji mnohokrát za pozornost. Tak a nyní bych chtěla dát slovo zástupci výboru regionu. My tady samozřejmě tady společně se snažíme hledat řešení, řešit ty rozdíly a jsem eh, si jistá, že ve finále přijdeme s nějakým kvalitním konvergenčním balíčkem, ale chtěla bych ještě říct jednu věc k roamingu. Nemusíme dát, nesmíme klást takový důraz na to průmyslem motivované řešení. Ne, ne, protože by samozřejmě průmyslový sektor neměl být do toho zapojen, to určitě ne, do těch poplatků, terminační poplatky a tak dále. Protože nemůžete přece říci voličům a občanům obecně říci, e, víte co, bude to hladký proces, nevíme přesně, jak to skončí, e, udělejme tady toto, protože velkoobchodní požadavky na přeskum jsou takové a takové, v tom návrhu je to takto, ale musíme vyslat jasný signál kdy jeden konkrétní den se ty věci opravdu začnou dít. Řešení, já nevím, sedm let roamingového nařízení. To podle mě nebude akceptovatelné pro žádného evropského občana. Já chápu tady tu pozici, čili je tady možnost to udělat, eh, nastavit to v časovém rámci a podobně rok 2016, aby byla zajištěna regulační jistota. Ano, komise by měla být vůdčím faktorem v tomto procesu, ale následně ten signál by měl být úplně jasný. Tak to vidím já. A nyní za výbor regionů prosím, představte se a Máte slovo. Paní, eh, paní předsedkyně, jmenuji se Frank Zimmermann a jsem zpravodajem za telekomunikační balíček a za hm, návrh na řízení komise. Jsem velice rád, že mám tuto příležitost eh, registrovat eh, těchto mnoho podnětů a také přispět do této diskuze. Jsem také rád, že zde zazněl příslip komise ohledně návrhu, které tady zazněly, a příslip eh, vstřícnosti v tomto procesu. Takže velice stručně, paní předsedkyně, bych chtěl položit ještě několik otázek, které možná by měly být zřetelněji vypíchnuty z našeho hlediska. Za prvé bych se chtěl připojit k zástupkyni European Broadcasting Union, ale tak jak ostatním, kteří zde postavili zásadní otázku, zda eh, skutečně nařízení je potřebné pro všechny ty jednotlivé oblasti a zda by nebylo lepší navázat na existující právní rámce a dát se cestou realističtějších kroků v harmonizaci a překonávání této roztřištěnosti v rámci Evropské unie. Takže zůstat realistou, méně někdy více, než se pokusit skutečně o tento velký třesk. A možná by bylo lepší eh, také se zaměřit na to, jak rozpoznat správně tyto různé rozdíly v členských státech. Další důležité slovo je mm, frekvence kmitočty spektra. Proto, abychom překonali roztřištěnost a harmonizovali, kladu si otázku, zda je opravdu správné využít nařízení a již nyní eh, evropsky regulovat celou tuto oblast. Není lepší eh, udělat to, co tady již zaznělo v těch jednotlivých podnětech, nejdříve se podívat na skutečnou frekvenci, na to, kde je spektrum užitečné, kde se na to dá navázat a rozvíjet to a kde je možné eh, se zaměřit na nedostatky na evropské úrovni a opravdu se soustředit na tyto oblasti a tam regulovat. Zatímco v ostatních oblastech nejdříve umožnit členským státům, aby řešili tyto otázky na jejich úrovni. Například, pokud je tady možné vzdát se BT2, V2 z hlediska eh, rádiových provozovatelů, co se týče DVBT, tak eh, musí být zajištěna účinnost. Není dobré anticipovat vývoj, o kterém ještě přesně nevíme, zda skutečně v konečném efektu nastane v této podobě. Druhá otázka nebo následující otázka souvisí také s problematikou spektra je opravdu nutné a smysluplné přejít z 20-letého licencování na 30-leté licencování, zatímco v některých zemích, jako například v Německu, je spíše tendence zkracovat eh, tuto lhůtu a v podstatě otevírat provozovatelům mm, možnost nepříliš eh, jaksi dlouho si ponechává tuto licenci a je zde spíše trend k větší pružnosti. Je tu otázka, zda to máme tedy vyloučit a zda bychom neměli připustit kratší dobu na licenci. Další otázka. Síťová neutralita. Tady máme trochu obavy, zda v rámci dohody mezi eh, těmi, kteří zajišťují tedy přístup a těmi, kteří dělají obsahy, zda mm, zde opravdu není eh, obava, že zde budeme poškozovat princip eh, volného, svobodného internetu. Pokud už tady zazní takový návrh, tak tady musí být jasná definice práv konečných uživatelů. A také je nutné zajistit nediskriminační přístup ke všem internetovým obsahům. Takové takovou jasnou regulaci v tomto návrhu zatím eh, nedokážu rozpoznat. Proto myslím, že by bylo lepší, kdyby se toto ještě vyjasnilo v tomto nařízení. Nechci se tady zmínit o všech tématech, které jsme my již v prvním stanovisku zmapovali. My v každém případě dospějeme k určitému závěru v rámci výboru regionu a tyto závěry potom předáme vašemu parlamentu a určitě budeme do této diskuse vstupovat. Já doufám, že budeme moci předat doporučení, naše stanoviska a že toto bude zohledněno v konečném rozhodování. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji vám za tento vstup, děkuji komisi, děkuji výboru regionu. A teď máme ještě pořád eh, trochu času také pro pro eh, další posluchače. Eh, ptám se tedy, kdo by se chtěl něco zeptat nebo reagovat. Můžete se prosím představit. A, aha, já jsem François Lemaigre a Eh, pracuji pro Cogent Communications. Eh, my jsme eh, poskytovatel internetu první úrovni Tier 1, čili my jsme, my tady zajišťujeme transit dat mezi Spojenými státy, Mexikem a také 28 zeměmi v Evropské unie my vlastně eh, máme takové ty hlavně, ta hlavní velké spojovací eh, kabely v internetu, protože internet to je de facto síť sítí a my jsme, je to vlastně obrovská propojená síť eh, na světě. A já bych tady chtěl k tomu říct pár slov. Je tady jedna věc a to je třeba, aby tomu všichni rozuměli. My jsme jaksi v situaci jakoby prostě vodopádu. Úplně nahoře jsou takové ty velké eh, spojovací eh, sítě nebo části síti, eh, které mají kapacit dostatek. My v podstatě můžeme zpětinásobit eh, přepravu, tedy objem, eh, objemy dat a naše stávající eh, síť to zvládne. Tady se hovořilo o ucpávání sítí. Ano, a to je ovšem pouze v určitých částech. A to je jenom, to nachází, nastává jenom u poskytovatelů internetu. Chvála Bohu za to. Ale pokud tedy hovoříte o kapacitě internetu jako takového, tak skutečně dostupnost obsahu nebo svoboda pohybu to naprosto není žádný problém, žádné fronty, eh, žádné kalamity. Když hovoříme o řízení síti, tak eh, tady se vždycky eh, vychází z předpokladu, že kapacita nestačí a že je tady třeba stanovat, stanovat priority eh, tomu druhu dát před oním druhem. Pokud máte dostatečně široké pásmo, tak tam není žádná potřeba, žádné nebezpečí ucpávání sítí a tedy žádná potřeba řízení provozu. Pokud se týče struktury, tak eh, to je samozřejmě otázka toho jádra internetu. Tam, kde mm, fungujeme my, tak tam je kapacita a všechno k dispozici a rozvíjí se takovým eh, tempem, že prostě eh, široko, širokopásmový internet a připojení to vůbec, to, to je kdesi daleko vzadu. a my můžeme dále technicky zlepšovat a ještě zvětšovat kapacitu. Eh, takže eh, nedostatečná kapacita sítí, eh, to tedy, když jdete do nižších úrovní, do propojovací bodů s poskytovateli internetu, to je ještě jednoduché, pak se dostanete do regionálních distribučních sítí v jednotlivých zemích a čím nižší ta úroveň, tím eh, více potíží, poněvadž eh, na těchto úrovních eh, technologie může zaostávat za potřebnou rychlostí. Takže důvod, proč já tady hovořím, je ten, že na určité úrovni, což je tedy velkoobchodní propojovací síť, tak tam by eh, Evropská komise a parlament neměli mít absolutně žádnou toleranci vůči nedostatečné kapacity. To eh, se dá tak jednoduše odstranit a vyřešit, že prostě s tím to, to vůbec eh, netolerujte. Pár propojovacích kabelů a tak dále. Toto je, to jsem chtěl říct, Eh, nedostatečná kapacita na úrovni internetu, to je, to je jenom výmluva. A když se podíváme na, té, na situaci, jak to říká Berek, nebo kde je Berek, je skutečně věcí národního regulátora, aby se v té kaskádě podíval, kde je to úzké místo. Ale na úrovni velkou obchodu. Tam naprosto není důvod hovořit o nedostatku kapacit. Děkuji. Máme ještě 6 minut. A pak musíme skončit. Uh, again from the Committee of the Regions. Zastupce uh, výboru regionu. Já jsem Georg Gabriel, jsem z Německého hospodářského výzkumného institutu uh, v Berlíně a také pracuji v této souvislosti pro výbor regionu. Chtěl bych jenom poukázat na to, že eh, problém eh, být driverem eh, inovací, to je také to je také dáno tím, že třeba v Americe Eh, licence FC, eh, tedy spektrum FCC se proděl, přiděluje bez licenci, tedy nepřiděluje se de facto, je to volné spektrum. A eh, pokud by to tak bylo, tak to bychom se dostali z rychlosti gigabit za vteřinu na 3 gigabity a tím bychom také mohli vyřešit nedostatek spektra. K tomu ještě jde o to, že Eh, je tady skutečně možnost přesměrovávat daty a to znamená, že, při, eh, že tedy Wi-Fi eh, bázové stanice Wi-Fi by mohly být vhodným přístupovým způsobem. Čili když to tedy zkombinujeme, tak tento systém by se mohl úspěšně vytvářet dál. A pokud toto neuděláme, tak e, to bude e, znamenat, že vytváříme uměle nebo nedbalostí úzká místa. A e, zejména tedy v hustě osídlených centrech. To znamená, že je třeba brát v úvahu jak to licencované, tak to bezlicenční pásmo. Tak, a teď už je čas skončit. Já eh, eh, děkuji všem těm, kteří se zapojili, bylo to velice užitečné a já eh, vám skutečně ještě jednou děkuji za to, že jste dnes přišli. Já vám děkuji. Long afternoon. Long afternoon.